Dobrý den všem. Začneme úvodní informační částí, která se týká eh, doporučení koordinátorů ze včerejší schůze eh, včera v 6 hodin. A to s odkazem na Afghánistán. Eh, koordinátoři se rozhodli vyžádat stanovisko stanovisko dle pana Arlakyho a kolega Gejra. Dohodli jsme se, že požádáme sekretariát, aby nám předložil materiál o tom, co probíhalo v Afghánistánu během předchozího volebního období. A schválili jsme také některé otázky, které chceme předložit Evropské komisi. A týkají se zpravování fondů Evropské unie, které jsou určeny Afghánistánu. Koordinátoři se potom rozhodli také se zeptat komise a, a požádat, aby nám poskytli informace o případných eh, případech, které řešil OLAF, eh, stále s odkazem na Afghánistán a poskytnout nám eh, srovnávací údaje, které by se týkaly výdajů finančních projektů EU a dalších mezinárodních organizací, které působí v Afghánistánu v souladu s prohlášeními velmi přesnými eh, pana Arlaka, Arlanda. Dále byl zmíněn, byl zmíněn význam eh, schůze s zavřenými dveřmi s komisí a Olafem na toto téma. Pokud jde o eh, delegaci v Itálii z 25. října, jsme rozhodli o některých změnách Eh, pokud jde o eh, původní program, který stanovil sekretariát. A eh, zejména je to revize finančních projektů EU. Tak, abychom si vys- vyslechli národního prokurátora Itálie, který působí proti mafii, a aby nás informoval o organizovaném zločinu. Dále bod C, žádost asociace FLARE. Ehm, který požaduje využití hemicyklu v, eh, pro 9. Eh, říjen, což je velice důležitý den pro tuto významnou asociaci, která se chce, chce tady eh, zorganizovat událost pro asi 600 osob a předali jsme tuto žádost panu předsedovi Buskovi, aby tato aula byla, protože tato aula je určená pouze pro události institucionální charakteru. Dále jsme požádali sekretariát, aby se dohodl eh, s rozpočtovým výborem o eh, datu, které by bylo vhodné pro pozměňovací návrhy eh, pro materiál týkající se změnu, změny finančního nařízení, aby zpravodaj mohl odvést svou úlohu v klidu. Měl dost času na práci. Koordinátoři požádali také zprávu OLAFu, která se týká Afghánistánu a Kromě toho doporučili návštěvu místo předsedy komise eh, s ohledem na zprávy, interinstitucionální zprávy, které se týkají eh, screeningu personálu a eh, kodexu chování. Tolik k včerejší schůzi koordinátorů. A nyní můžeme přejít k důležitému dnešnímu programu, který nám zabere celé dopoledne. Je to uh, slyšení o transparentnosti ve strukturálních fondech a týká se jednotlivých příjemců a konečných příjemců. Toto téma uh, nám velmi leží na srdci. A již na začátku našeho mandátu jsme se zabývali uh, velmi transparentností strukturálních fondů, evropských fondů. Svědomím, že tyto fondy jsou zcela zásadní pro politiku soudržnosti EU a zásadní také pro ekonomický rozvoj a také pro eh, boj proti výrazné nezaměstnanosti, která ještě v Evropě je. A to vše musí být v souladu eh, s politikami, které netolerují eh, podvody, je zde nulová tolerance proti korupci a chceme se vyhnout, aby veřejné výdaje a veřejné prostředky se staly příležitostí pro organizovaný zločin, jak se dostat do e, institucí a jak kontrolovat výdaje. A tím e, to způsobem poškodit evropské prostředky. A proto dnes e, nás velice těší, e, že máme toto slyšení Velice nás těší také, jaké zde máme hosty. Zejména chci okamžitě eh, eh, poděkovat panu, eh, panu Jerry, Jerry Brightovi a panu Dwaynimu, kteří přišli z Washingtonu a našli si čas, aby se s námi setkali a přispěli zkušenostmi z zásadní země jako je USA. A těšíme se na to, že nám povědí, jak USA řeší transparentnost veřejných prostředků budu hovořit také o obrovských částkách v zájmu daňových poplatníků. A řekli jsme, že to je velice závažný problém, kterému eh, v Evropě čelíme, a to je sice nedůvěra občanů vůči institucím, eh, která je daná často také nedostatečnou průhledností zprávy veřejných prostředků. Eh, pak je zde také paní eh, Pelegrind, eh, politoložka z Centra pro průmyslová studia Milán, potom je to paní Katarína Maternová, která je zástupkyní generální ředitele pro rozvoj, koordinace a komunikaci v oblasti politiky soudržnosti a pak je to pan Morten Levison, který je členem Evropského účetního dvora. A viděl jsem zde také ještě další členy účetního dvora a chci zdůraznit eh, vynikající práce, cenou práci, kterou eh, Evropský účetní dvůr dělá na ochranu eh, řádného ověřování výdajů veřejných prostředků. Stručně vám řeknu, jaký bude program. Budeme mít krátký úvod pana zpravodaje, pana Liberackého, který nám představí dnešní program. Potom to budou projevy dvou eh, řečníků, každý z nich bude hovořit asi 20 minut. A po těchto dvou projevech budeme mít asi 30 minut na otázky eh, k těmto dvěma řečníkům a také na eh, diskuzi. Poté předám slovo dalším řečníkům. E I poté bude následovat diskuse a doufám, že bude velmi užitečná. A v tento moment bych předal slovo panu Liberackému, jakožto zpravodaji pro toto velice důležité téma, tedy transparentnost ve strukturálních fondech, jednotliví příjemci a koneční příjemci. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. V současných hospodářských okolnostech se počítá každý cent na obou stranách Atlantiku. A takto jsem chtěl tady uvést naše jednání o transparentnosti. Diskuse o transparentnosti nejsou nové. Evropská unie zavedla svoji iniciativu transparentnosti již v roce 2005, ale tak, jak je to v případě všech takovýchto iniciativ, debata trvala několik let Chceme zlepšit, větší, chceme zlepšit transparentnost při využívání strukturálních fondů, abychom zároveň napravili určitou nerovnováhu, která existuje v hospodářském vývoji v Evropské unii. A paní Pellegrino se k tomu ještě určitě vyjádří více. Máme zde také etiku, pravidla pro veřejné úředníky, transparentnost, která musí být upřednostňována nad lobováním a také přístup k veřejným dokumentům. Musíme také implementovat priority pro vynakládání prostředků EU. Členské státy EU musí zavést takové mechanismy řízení a kontroly, které by zajistily korektní vynakládání prostředků. Dobré normy ovšem nestačí, pokud e, lidé nevidí na vlastní oči, jak nebo co se děje. Informace o tom, jak se fondy využívají, zajistí, že i evropští občané mohou sledovat rozvoj různých programů a tím pádem budou i oni lépe vybaveni při dalších diskusích o využívání eh, evropských prostředků. Také potřebujeme přesné informace, protože ta, ty chrání Evropskou unii před různými falešnými nařčeními v tisku o tom, jak se evropské fondy využívají. Máme 27 členských států a téměř stejně tolik jazyků. A tím pádem je před námi veliká výzva, jak to zařídit, aby transparentnost skutečně fungovala v, v prostředí, kde je mnoho jazyků a mnoho kultur. Samozřejmě je to jiné než v jiném prostředí, kde možná eh, ta situace není tak komplexní, ale jsem si jist, že tam zase je spousta dalších jiných výzev. Dnes se zaměřujeme na strukturální fondy, to znamená stovky miliard euro, ale eh, iniciativa o transparentnosti EU pokrývá veškeré oblasti financované EU. Těšíme se na informace od vás, pane Devany, eh, o Eh, vaší radě, která má na starosti eh, transparentnost a odpovědnost v oblasti eh, nebo v rámci ekonomické obnovy. Chceme se od vás také něco poučit. Je to pro všechny z nás výzva, abychom měli dobrý model transparentnosti, který se bude moci využít v různých oblastech veřejných výdajů. Další důležitá věc je ta, že různé země mají třeba decentralizovanou strukturu, mají regiony a e, používají různé standardy při uplatňování transparentnosti. Těším se také na vystoupení paní Pelegrin. Jsem si jist, že se dozvíme mnoho zajímavých informací o tom, jak iniciativa o transparentnosti měla dopad na, na oblast strukturálních fondů a samozřejmě to také doplní informace eh, od zástupkyně Evropské komise. Jsem také velice rád, že zde máme pana Jerryho Brita, který nás bude informovat o internetových technologiích, které mohou usnadnit občanům přístup k informacím. Rád se od vás poučím, rád se dozvím o crowdsourcingu, protože to je také velice důležitý způsob, jakým můžeme dát k dispozici informace eh, nejši, co nejširšímu počtu eh, občanů a to co nejúčinněji. Máme zde také informace od účetního dvora. Jsem zde rád, že zde máme také zástupce úča, účetního dvora v tomto sále. To je pro nás velmi pozitivní. také jde o to, v jaké formě se takovéto informace dávají k dispozici. My jsme daňoví poplatníci, takže všichni čekáme, že organizace nebo jednotlivci, kteří těží z veřejných prostředků, budou otevření ohledně podpory, které se jim dostalo, ale zároveň víme, že je zde obtížná rovnováha. Je třeba zde mít také vyvážený přístup vzhledem k soukromí, ochraně soukromí. Jsem si jist, že dnešní diskuse nám všem umožní poučit se něco užitečného, zjistit, co lépe funguje, pokud je o transparentnost v programech veřejného financování. A možná se také dozvíme, v jakých oblastech potřebujeme napřít větší úsilí, abychom zlepšili transparentnost. Těším se na to, že si poslechneme něco o zkušenostech ze Spojených států, že si vyměníme naše zkušenosti a poznatky v oblasti transparentnosti, která je konec konců nedílnou součástí naší snahy zlepšit odpovědnost a zlepšit také důvěryhodnost našich jednotlivých organizací. Již předem děkuji všem ze sekretariátu, kteří přispěli k organizaci dnešního slyšení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Grazie a lei, onorevole. Děkuji vám, pane Liberacký. hovoříme o velice citlivých otázkách. Stačí si vzpomenout na to, že pokud je o strukturální fondy pro uh, období 2007 až 2013, tak je to více než uh, eh, 300 miliard eur. A uh, výbor pro odpovědnost a transparentnost v rámci zotavení, kterou uh, zřídila administrativa pana prezidenta Obamy, vidí také význam tohoto tématu, protože jde o kontroly Eh, částech které je více než 680 miliard dolarů. 780, pardon. Je potřeba zajistit transparentnost v tom, jak jsou tyto částky vynaloženy a zabránit podvodům a zabránit nesprávnému hospodaření a plítvání. Dalším aspektem, aspektem transparentnosti, tak jste řekli vy, pane Liparacky, je zveřejnění aktivit výborů a komise, aby daňoví poplatníci viděli přímo, jaké jsou toky eh, peněžních částek. A velmi důležité, důležité je prohlášení komise na podporu odpovědnosti a koordinace dohledu eh, fondů a získávání dlužních částek, aby se bránilo podvodu a aby se stimulovala transparentnost a aby veřejnost měla informace. A z tohoto důvodu, abychom pochopili také, jak funguje výbor pro odpovědnost a transparentnost, mám tu čest, mám představit pana Divejnyho, 23. února 2009 eh, je jmenoval pan prezident Obama jakožto předsedu výboru pro odpovědnost a transparentnost, který má eh, kontrolovat tuto částku téměř 800 miliard dolarů. Eh, zpravodaj jmenoval pan prezident Clinton jako předsedu interního oddělení a měl velmi významnou úlohu v šetření v oblasti korupce a vedlo to k odsouzení eh, lobbysty Jacka Brandona ve Washingtonu. A velice mě těší, že se může účastnit eh, této naší schůze o strukturálních fondech a velice se těšíme na jeho zkušenostech, zkušenosti o eh, korektní transparentnosti a transparentní využívání veřejných prostředků. Děkuji. Máte slovo. Uh, thank you, Mr. Chairman, good morning. Děkuji vám, pane předsedo. Zdravím všechny členy tohoto výboru. Chtěl bych vám poděkovat za to, že dnes před vámi mohu vystoupit. Pro státní zprávu ve Spojených státech pracuji již více než 40 let a mnohokrát jsem mohl vystoupit před členy amerického kongresu. Toto je ale poprvé, kdy mám příležitost vystoupit před Evropským parlamentem a jsem velmi rád, že se mi této cti dostalo a že budu moci hovořit o transparentní eh, zprávě. To jsou otázky, které mě vždy velmi zajímaly během mé kariéry ve státní správě a byl jsem velmi poctěn tím, že mě prezident Obama jmenoval předsedou výboru pro transparentnost eh, hospodářského oživení eh, v únoru 2009. Jak víte, eh, v roce 2009 eh, americká vláda schválila zákon o hospodářském oživení, čím chtěla reagovat na ekonomickou krizi. A v rámci tohoto zákona vznikl náš výbor, který má dohlížet na vynakládání těchto prostředků. Tento zákon platí od 13. Dubna, eh, pardon, 13. února 2009. Podle toho zákona potřeba splnit následující tři cíle, vytvářet pracovní místa, podnítit ekonomickou eh, aktivitu, investovat do dlouhodobého růstu a také zlepšit eh, transparentnost využívání veřejných prostředků. Já jsem byl jmenován ředitelem tohoto výboru a proto eh, je mým hlavním úkolem plní toho třetího cíle zlepšení transparentnosti vynakládání prostředků. Například Eh, jsme vytvořili webové stránky, kde si mohou američtí občané zkontrolovat, jak jsou jejich eh, prostředky vynakládány. Dále koordinujeme a provádíme dohled nad těmi 787 miliardami prostředků ze stimulačního balíčku, abychom zabránili podvodům a zneužití těchto prostředků. Ten zákon, o kterém jsem hovořil, vytvořil 10 eh, federálních generálních inspektorů, kteří eh, také sedí na, eh, eh, správní, ve správní radě našeho výboru. Já jsem byl to jmenován předsedou. A my jsme velmi rychle začali pracovat na vytvoření programu transparentnosti a náš výbor dostal několik funkcí a zodpovědností, které vyplývají z tohoto zákona. A konkrétně to znamená, že můžeme provádět audit stimulačních výdajů, a to buď sami nebo ve spolupráci se generálními inspektory. Můžeme předvolávat před soud jednotlivce při provádění auditu a <clears throat> můžeme před soud předkládat některé případy týkající se podvodu a zneužívání veřejných prostředků, můžeme pořádat veřejná slyšení a můžeme <clears throat> také eh, se pořizovat různé studie, analýzy a audity od dalších subjektů. A chtěl bych vysvětlit, co to přesně znamená, tento generální inspektor, protože generální inspektor je funkce, která se používá ve Spojených státech pro zlepšení účelnosti vynakládaných veřejných prostředků a také jsou využívání pro odhalování podvodu a plítvání penězi. A většina těchto generálních inspektorů jsou jmenováni prezidentem, jsou schváleni senátem a mají provádět svůj úřad nebo svou eh, funkci nezávisle. <clears throat> mají tedy koordinovat a doporučovat eh, aktivity pro zlepšení účelnosti a efektivnosti eh, vládních programů. Generální inspektoři velmi často tráví většinu svého času odhalováním podvodu nebo plítváním a potom iniciují buď audit, anebo trestní, trestně právní vyšetřování. To jsou samozřejmě velmi důležité nástroje, nicméně v zákonu z roku 2009 o kontrole stimulačních prostředků eh, se navrhuje, aby tito generální inspektoři minimalizovali rizika, která Eh, vyplývají z distribuce tak obrovských částek. To je posun a představuje to značnou část eh, naší mise, našeho hlavního úkolu. A já jsem rád, že mohu teď po roce a půl eh, poreferovat o tom, že se nám daří předcházet podvodům a plítvání vládních prostředků. Myslím, že to je přímý výsledek jedinečného prověřovacího procesu, který náš výbor používá pro analýzu dat, aby identifikoval příjemce pomoci, kteří jsou zejména rizicoví. rizikoví. Máme několika stupňový prověřovací systém. Jeho první úroveň je analýza našeho výboru ve Washingtonu, kdy třídíme obrovské objemy dat, abychom odhalili potenciální rizikové příjemce pomoci. Tento proces nám pomáhá zajistit, aby eh, vládní úřady eh, měly komerční vztahy pouze s ověřenými subjekty. Například eh, prověřujeme finanční historii subjektů, jejich daňový status, to jestli byl někdy už vyloučeně z přijímání veřejných zakázek a tak dále. A to všechno se potom promítá do toho, jestli jsou identifikováni jako rizikoví. Druhý, druhá úroveň naší analýzy využívá softwaru, kdy odhalujeme i jiné vztahy mezi různými subjekty. A pro efektivní využití těchto nástrojů zaměstnáváme různé experty, kteří eh, eh, se vyznají buď v auditu, ve vyšetřování, ve veřejných zakázkách, programových analýzách nebo ve statistikách a snažíme se hledat cokoliv podezřelého, co by mohlo nás upozornit na nějaký podezřelý subjekt. Třetí úroveň naší analýzy potom eh, spočívá v tom, že propojíme tyto historické rizikové faktory se současnými trendy a snažíme se vytvořit nástroje <clears throat> pro identifikaci rizik. Používáme například také eh, zeměpisné mapy, které nám ukazují, eh, ve kterých oblastech jsou nejsilněji postiženi recesí. Snažíme se také do toho zapracovat informace, které obdržíme eh, prostřednictvím naší telefonní linky, abychom se mohli podívat na případy potenciálních podvodů. Tato metodologie nám umožňuje se zaměřit eh, na ty eh, oblasti, které si to nejvíc vyžadují. Samozřejmě si to vyžaduje také dobrou informovanost občanů a my na tom neustále pracujeme. Informujeme tedy jak občany, tak poslance, média a nabízíme jim technické informace pro sledování využívání prostředků na oživení. Ehm, vytvořili jsme několik programů na sdílení informací a s různými dalšími eh, státními agenturami a výbory sdílíme informace o udělování těchto zakázek. Využíváním kolektivních eh, pravomocí generálních inspektorů a tím, že zapojíme veřejnost, tedy občany, prostřednictvím našich hlubých stranek, tak jsme eh, prokázali, že spolupráce je velmi silný nástroj, který nám umožní překonat eh, tuto obtížnou dobu. A nyní bych se s vámi chtěl podělit o několika myšlenkách, které se týkají transparentnosti. Americký zákon o hospodářském oživení vyžaduje, aby příjemci, kteří Eh, využívají tyto prostředky na ožení, každý, eh, každé čtvrtletí podávají informace o využívání těchto prostředků. A my jsme pro ně vytvořili webovou stránku, eh, která slouží pro sběr těchto dat. Každé čtvrtletí potom příjemci těchto prostředků vkládají do neveřejné části této webové stránky své údaje a potom je využíváme a zpracujeme tak, abychom je mohli převést do té veřejné části prostřednictvím různých analýz. To znamená, že američané se dnes mohou přihlásit na stránku recovery.gov, mohou si tam zadat eh, svůj poštovní kód a potom mohou sledovat, jak v jejich vlastním regionu jsou vynakládány prostředky určené na hospodářské oživení. Myslíme si, že naše webová stránka teď v podstatě umožňuje běžnému američanovi sledovat eh, naprosto běžně Eh, vynakládání těchto prostředků. A pokud občané sem přijdou na to, že něco neodpovídá, tak eh, nám zavolají a nahlásí nám to. A my jim eh, začínáme říkat občanští inspektoři. Já vím, že transparentní veřejná zpráva je dnes předmětem mnoha diskusí na celém světě, ale víme, že velmi často zápasíme s ochranou údajů. Já si ale myslím, že Eh, víme, že eh, veřejná zpráva musí umožnit musí umožnit eh, přístup k těmto informacím o využívání veřejných prostředků. Víme, že teď žijeme v informačním věku a občané by měli mít možnost se seznámit s těmito otázkami. Já si myslím, že tím posilujeme jejich zapojení do rozhodovacího procesu. Řešení problému, inovativní řešení to všechno eh, propojíme s tím informačními nástroji. To se týká také toho, kdy poskytování informací eh, má negativní výsledek, kdy jde o špatné využívání prostředků. To eh, velmi často vede k pošpinění něčí pověsti. My jsme v roce 2009 předkládali první zprávu o využívání těchto údajů. Zjistili jsme, že ti, kteří eh, tyto údaje vkládají do našeho informačního systému, přitom dělají celou řadu chyb a my jsme se z toho poučili a víme, že transparentnost je mnohem eh, snažší, když o ní hovoříme, než když se má v praxi provádět. Vedlo to k tomu, že jsme opravili hm, eh, tento proces sběru dat Máme několik fází ověřování těchto údajů a to se promítlo už do naší čtvrté zprávy a kvalita a přesnost těchto údajů se zlepšila v, každé, eh, v každém období a já si myslím, že to bude pokračovat i v budoucnosti. Transparentnost, aspoň tak, jak si vykládali zákonodárci, když přijímali tento zákon, by měla umožnit, aby daňoví poplatníci mohli kontrolovat svou vládu při využívání eh, prostředků. A proto nám velmi záleželo na to, aby eh, co nejvíce údajů bylo veřejně přístupných a aby si občané sami mohli udělat představu o tom, na co jdou tyto peníze. Ehm, samozřejmě pouze ukázat na nějaké webové stránce spoustu údajů eh, neznamená transparentnost. Transparentnost znamená, že ta data jsou srozumitelná a umožňují lidem se nechat informovat. Musí tedy obsahovat také kontext a umožnit eh, těm, kteří za ně dívají, interakci. Podle mě, pokud eh, jsou údaje matoucí, tak eh, tím transparentnosti spíše ubližují a nezlepšují. Já si uvědomuji, že transparentnost posiluje také jasné vymezování pravomocí. My máme centrálně umístěné obrovské objemy dat. Kromě toho máme eh, výkonný software a máme lidské zdroje pro analýzu těchto dat a znamená to, že nyní jsme schopni prověřit každou veřejnou zakázku a můžeme předpokládat tam, kde do, dojde k problému. Myslím, že generální inspektoři nikdy neměli eh, takovou eh, velkou pravomoc a tolik prostředků k dispozici a já myslím, že jsme se tím dostali do úplně nové éry. Já mám ještě několik myšlenek, o které bych se s vámi chtěl podělit. Předtím, než eh, budu moci odpovědět na vaše otázky. Za předchozí rok a půl jsem eh, sám měl možnost zjistit, že transparentnost posiluje práva občanů. A digitální revoluce umožnila eh, zavedení transparentnosti na celém světě. Internet, mobilní telefony, různá sociální média, to všechno demokratizuje moc a e, myslím, že už moc nemůže patřit jenom elitní skupině, která má přístup k informacím nebo která má přístup k různým technologiím. Myslím, že v Americe dnes existuje velké nadšení pro účast občanů e, na vládě. Myslím, že teď vstupujeme do nové éry takzvané participatorní e, demokracie, kde občané mohou mnohem více rozhodovat o tom, jak vláda rozhoduje. Transparentnost také eh, vede ke transformaci veřejné zprávy, což se odvíjí od základního principu, kterým, kterým já jsem se přejmenším řídil eh, za těch 40 let, které, kde pracuji ve veřejné správě. Jde o to, že transparentnost by měla umožnit eh, informování veřejnosti o tom, co vláda dělá s jejich penězi. Možná, že Eh, se občanům nevždycky líbí, co vláda z jejich penězi dělá, ale přinejmenším mají právo se to dozvědět. A proto si myslím, že eh, jakýkoliv budoucí program týkající se vynakládání finančních prostředků eh, bude respektovat tyto zásady a bude obsahovat tyto zásady. Na závěr bych chtěl citovat čtvrtého amerického prezidenta Jamesa Madisona, který na začátku 19. století prohlásil, cituji, skutečně populární eh, vláda bez eh, správných informacích nebo prostředků, jak tyto informace získat, je pouze prologem frašky nebo tragédie, nebo možná obojího. Konec citátu. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste mě pozvali na vaše zasedání. Grazie molto. Velmi děkuji za tento projev, který byl velmi zajímavý. Bylo mimořádně zajímavé spojení vládních institucí a účast občanů, a roli účasti občanů. Veřejné fondy jsou v zájmu národů a zejména tedy občanů. A některé soukromé sítě v USA umožňují, jak a kde jsou tyto prostředky vynaloženy. Pan Jerry Brighto, eh, vyšší vědecký pracovník Univerzity George Masona a ředitel programu technologické politiky této univerzity, se zabývá ve svém výzkumu zejména technologiemi, komunikací, a transparentnosti vládních výdajů a odpovědností. A eh, mají i webové stránky o odpovědnosti a ukazuje nám, jak internet může sloužit účel odpovědnosti a pozbuzuje občany USA, aby se setkávali, diskutovali a hodnotili na základě místních zkušeností eh, projekty, které fungují v jejich městech. Eh, velmi děkujeme za to, že nám bude moci sdělit eh, své zkušenosti a doufáme, že budou užitečné i pro Evropský parlament. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jmenuji se Jerry Brito a jsem výzkumným pracovníkem v Mercatus Center na Univerzitě George Mason ve Virginii. V posledních letech se můj výzkum zaměřuje na to, jakým způsobem je možné využít internetové technologie, jak vládou, tak občany, ke zvýšení transparentnosti a tím pádem zajištění zodpovědnosti. Rád bych se s vámi podělil o některé věci, které jsme zjistili. Demokracie se opírá o princip, že morální autorita vlády je odvozena od souhlasu těch, kterým se vládne. Ovšem tento souhlas musí být informovaný. Pokud vláda dělá tajná rozhodnutí, potom jsou zde veliké příležitosti pro korupci a e, odpovědnost vlády vůči občanům klesá. Proto chceme větší transparentnost. E, pokud jsou jednání otevřená e, občanům a financování musí být tedy otevřená veřejnému přeskumu a také pokud zákony a veškeré mm, legislativní legislativní postupy jsou otevřené k diskusi, potom celá vláda mm, je více legitimní. Transparentnost není samoučelná, v konečném důsledku jde o odpovědnost. Uvědomovali si to i zakladatelé Spojených států, vyplývá to z naší ústavy. Kongres musí zaznamenávat eh, všechna svá zasedání, musí zaznamenávat hlasování a také to zveřejňovat. Proč? Protože pokud eh, my chceme, aby nám někdo vládnul, musíme vědět, co přesně dělají, jak to dělají dělají, abychom mohli posoudit, jak se jim to podařilo. Potřebujeme vědět, jak hlasují, jak vynakládají naše prostředky, s kým se setkávají, kdo přispívá k jejich kampaním. Eh, jenom takovýmto způsobem můžeme, eh, můžou oni nám skládat účty v okamžiku voleb. Potřebujeme eh, samozřejmě určitou eh, transparentnost, eh, která už tady existovala, například hlasování bylo vždycky veřejné, rozpočty byly vždycky veřejné, ovšem to je všechno za určitou cenu. Bylo to sice všechno veřejné, ale museli jste se vypravit někde do nějakého sklepa ve Washingtonu nebo nějaké radnice a sami si to najít. My jsme tedy zjistili, že Čím dál více se lidé spoléhají eh, na tisk a eh, jsou zde různé zájmy, které monitorují vlastně tyto informace. Ale teď máme internet, který nám nabízí úplně novou možnost, jak to řešit. Internetové technologie nejen, že snižují náklady na přístup k informacím velmi dramaticky, ale také usnadňují občanům eh, porozumění těchto informací. Výsledek je, že každý se může stát investigativním reportérem, každý se může stát generálním inspektorem to, že jsou některé informace online, je důležité nejen pro uživatele eh, těchto informací, ale také pro třetí strany, které zhromažďují informace o eh, vládě, o státu. A tímto eh, může web vlastně prezentovat takovéto informace novým inovativním způsobem. Například různé data o federálních výdajích můžou být shromážděny na webových stránkách nějakou třetí stranou, může být vytvořena jakási interaktivní mapa, kde jsou vlastně příjemci a tak dále. A to nemusí vláda vyvíjet sama tyto nástroje. Jakmile už něco takového existuje ve strukturovaném formátu, potom už eh, soukromé strany toho využijí využívají. Strukturovaná data, co to, co to znamená? To je velmi důležité. Znamená to, že informace jsou prezentovány tak, aby si s nimi eh, počítače jednoduše poradili je důležité eh, mít seřazené údaje, buď podle data, podle abecedy, podle autora, eh, podle počtu slov a eh, prostě dalším, dalšími způsoby, které nejsou možné ve statickém webu. Je třeba, aby toto všechno bylo inovativní a je třeba více používat takové mixy informací, kterým se říká u nás mashups. Mashup to je takový nástroj, který můžou využít novináři, blogeři, občané k tomu, aby lépe sledovali činnost vlády. Tento Termín mashup je původně ze světa hudby a uplatňuje se na aplikace, které vlastně mixují, kombinují různé e, soubory dat a vytvářejí nové a unikátní informace. Je to vlastně otevřené rozhraní a takovéto strukturované údaje představují obrovský potenciál jako zdroj informací o fungování vlády ty výsledky jsou často velmi nečekané a mohou často poukázat na určité, určité vágní oblasti v datech, které, když jsou nestrukturované, tak se tam tyto souvislosti nenajdou. Například naše eh, transpar- eh, iniciativa transparentnosti v této věci se jmenuje MapLight. Eh, MapLight to je iniciativa, kterou vynalezl expert na počítače Dan Newman a tam se kombinují údaje o hlasování v kongresu s informacemi o financování kampaní. To znamená, je možné si dohledat, kdo sponzoruje jakou kampaň a podle toho, kdo také hlasoval, v jak hlasoval v kongresu. To znamená, je možné si dohledat různé zájmové skupiny, i příslušné jednotlivce nebo podniky, které nějakým způsobem jsou pro nějaký návrh zákona nebo proti. Také je možné zjistit, jakým způsobem členové kongresu hlasují o zákonech a kdo byl jejich přispěvatelem. Eh, možná jinak by ty údaje eh, o vládě byly vlastně, bylo by jich příliš mnoho, nikdo by se v nich nezorientoval. Takže tento systém mixování informací je velice důležitý. Eh, ale samozřejmě je důležité zjistit, co, které z těch eh, údajů jsou nejdůležitější. K tomu používáme crowdsourcing. To znamená, že to vlastně tím pověříme veřejnost. To znamená, máte stovky nebo tisíce jednotlivců, každý přispěje svým dílem a ve velice krátkém čase a velice levně může vytvořit něco, co dříve vyžadovalo eh, nějakou organizaci nebo jednu, eh, jednu osobu, která se na to zaměřovala. Takovým nejznámějším příkladem je Wikipedie. Čili já bych se s vámi teď chtěl podělit o zkušenosti jako někdo, kdo vybudoval takovouto aplikaci crowdsourcingu, který eh, eh, se zaměřoval na tedy data z, o vládě a šlo tedy o vazbu na, na náklady nebo výdaje na hospodářskou obnovu. Ukážeme si tím, že můžeme takto zlepšit eh, transparentnost, ale také zodpovědnost. Jak víte, eh, Barack Obama byl eh, v prosinci 2008 zvolen prezidentem USA, ale ještě se neujal úřadu. Ovšem, bralo se to tak, že on a nastávající kongres přijmou značné, vlastně zákon o značných výdajích na podporu hospodářského růstu. A šlo o to, že často ti, kteří třeba na místní úrovni by měli být příjemci těchto prostředků, nebudou mít fyzicky dostatek projektů, na které tyto prostředky vynaložit. Takže jsme chtěli zjistit, které projekty jsou nazrále k realizaci. To znamená projekty, kde už jakmile by tam proudili, začaly proudit finanční prostředky, by mohly být skutečně spuštěny a lidi by na nich mohli začít pracovat. Eh, zapojila se do toho také konference starostů, což je nezávislá asociace zástupců eh, územních celků a starostů a zadala výzkum o stovek obcí v celé zemi a požádala přísné, pardon, místní úředníky, aby řekli, které projekty už jsou skutečně nazrálé ke spuštění. A výsledkem byla 350 stránková strana, eh, pardon, stráva, kde bylo 20 tisíc navržených různých projektů. To byly různorodé projekty, které se týkaly eh, všeho možného od policejních uniform přes veřejné eh, bydlení až po třeba úpravu veřejných parků. Každý navržený projekt byl přesně popsán, byla tam napsána částka, která je zapotřebí a také kolik pracovních míst by to asi znamenalo. Moje kolegyně Aileen Norcross mě na to upozornila, protože se v Mercato Center právě tímto zabývá. E, ona vytiskla tuto zprávu, pomohla mi e, vyznačila každý projekt, eh, který podle ní byl nějakým způsobem významný a zasluhoval další výzkum. To bylo velice časově náročné a v mnoha případech nemohla jenom na základě popisu toho projektu zjistit přesně, o co jde a vůbec už nemohla zjistit, jestli to zasluhuje financování. Eh, také věděla, že já pracuji na projektu ohledně crowdsourcingu, ukázala mi svoji práci a zeptala se mi, jestli by se na ten její projekt nedal, nedal uplatnit moje myšlenky a měla naprostou pravdu. Takže byla to taková moje case study, na které jsem si mohl vyzkoušet svoji aplikaci crowdsourcingu. Eh, měl jsem eh, spoustu zkušeností s takovýmto věcmi, ale zase takovýto projekt už přesahoval moje možnosti. Neměl jsem také zdroje pro tento projekt, takže eh, jsem to napsal na takový velice populární technologický blog, kde jsem popsal svoje myšlenky a požádal jsem o dobrovolnou pomoc. A také mě byla takováto pomoc nabídnutá. Nikdy jsem ty lidi předtím neviděl, byl to Peter Snyder a Kevin Dwyer, ale eh, byli velice ochotní a pustili jsme se rovnou do práce. V průběhu týdne přes e-maily a tak dále jsme už si vyvinuli plán toho, čeho chceme dosáhnout. Abych to zkrátil, podařilo se nám vybudovat eh, naši stránku Stimulus Watch, kterou jsme spustili v únoru 2020. 9. Od co jde ve Stimulu Swatch? Je to velmi jednoduché. Nejprve jsme se podívali na zprávu konference starostů a zařadili jsme každý navržený projekt do naší vlastní databáze. Potom nějaký občan se mohl podívat na naše stránky, najít si svůj stát nebo své město a e, najít si seznam projektů, které se navrhují e, v, v jeho vlastně oblasti, v jeho sousedství. My jsme to různě seřadili podle různých informací, podle názvu nákladů, e, podle odhadu počtu pracovních míst a tak dále. Jakmile to ten občan našel, mohl si to rozkliknout a dostal konkrétní informace. Takže každý z těch 20 tisíc navržených projektů měl svou vlastní podstránku a na té stránce mohli občané dělat několik věcí. Za prvé, mohli vlastně hlasovat, mohli si říct, jestli s tím projektem souhlasí nebo ne. My jsme se jich ptali, Myslíte si, že tento projekt má kritický význam a potom ten občan mohl kliknout ano nebo ne? Proč jsme vybrali tuto otázku? Protože prezident Obama slíbil, že stimulační balíček bude uh, určen pouze na kritickou infrastrukturu a nebude uh, vyplýtván na prostě jakékoliv projekty. Snažili jsme se tedy položit neutrální a jasnou otázku a také eh, na té stránce byly hned vidět výsledky hlasování pro každý projekt. Uh, Kromě toho každý projekt měl svou vlastní stránku na Wikipedii, v mnoha případech totiž ten popis toho projektu samotný nebyl příliš jasný. Například eh, tam mohl být nějaký projekt za půl milionu dolarů, který se jmenoval Cincinnati Street Work eh, v Cincinnati ve státu Ohio. Někdo jako moje kolegyně Aileen, která žije daleko od Cincinnati, vůbec neměla představu o tom, co ten projekt znamená, ale zase občané, kteří žijí v Cincinnati a jsou zapojeni do místní politiky, eh, mají povědomí o místním prostředí, takže přesně vědí, o co v tom projektu jde. Takže potom oni to mohli napsat na Wikipedii, každý si tam mohl dodávat informace, samozřejmě to muselo být všechno psáno objektivně, neutrálně. A výsledkem byly stovky stránek o těch nejzajímavějších i některých kontroverzních projektech, e, což je něco, co by jedna jediná organizace nikdy nedokázala. Nemohla by nikdy dát dohromady tolik detailních informací o tolika jednotlivých projektech za tak krátký čas. Za třetí, každá projektová stránka měla oddíl pro komentáře. Tam každý občan mohl diskutovat o těch projektech. To bylo takové fórum pro diskusy, pro zapojení občanů, ale zároveň eh, to byla taková možnost, eh, jak si, aby si každý mohl vyjádřit svůj názor mimo Wikipedii, protože ty stránky Wikipedie mají být skutečně neutrální a informativní. Ta stránka se stala obrovským úspěchem. V prvním měsíci ji navštívilo 2 miliony lidí. Jak jsem říkal, eh, ty stránky se dál rozšiřovaly pro každý z těch projektů. Ale co je možná nejdůležitější na tom celém, je to hlasování eh, protože potom po výsledku hlasování se ty, dali ty projekty seřadit. A nějaký občan si mohl třeba říct, já chci vidět seznam projektu, od těch nejpopulárnějších k těm nejméně populárním. A to šlo udělat na celou zemi, na, eh, na stát eh, nebo na město. A čili měli jste výsledkem, ve výsledku seznam, kde na začátku byly ty nejúspěšnější projekty a potom úplně na konci byly ty, které asi si nezasluhují financování. Uh, Eh, takže několik hodin potom, co jsme spustili tyto stránky, měli jsme tam projekty jako různé, různá golfová hřiště a eh, různá, různé další zvláštní takové projekty eh, se dostali na nebo mezi ty, které občané považují za nepříliš tedy důležité, kritické. Na druhou stranu se tam také ukázalo, že Eh, někdy je třeba ještě více mít faktických informací a vysvětlení o tom, o co v tom projektu jde. Nakonec tedy příslušný zákon o hospodářské obnově byl schválen a část zákona říkala, že eh, veřejné výdaje v této věci musí být transparentní. Federální vláda by tedy měla zveřejňovat zprávy o eh, financování jednotlivých projektů na stránkách recovery.gov, kterou spravuje tedy ta rada eh, Recovery Accountability and Transparency Board, kterou řídí právě pan Devaney. V říjnu 2009 recovery.gov začala zveřejňovat první eh, zprávy, kde bylo napsáno přesně, kdo dostal financování, za jakým účelem, eh, s plnou adresou, jakou částku, kolik pracovních míst bylo vytvořeno a tak dále. Mí partneři a já jsme potom začali hned pracovat na druhé verzi Stimulus Watch. Cílem bylo zase poskytnout stejnou službu, jakou jsme poskytli v té první verzi, ale teď už to nebylo, to nebyly navržené projekty, ale už skutečně, eh, skutečně schválené financování. Dnes je tedy možné, eh, aby si občan zase vyhledal projekt, eh, který má být spuštěn v jeho sousedství a snažili jsme se samozřejmě se inspirovat i tím, co je v recovery.gov, ale my tam máme něco, co v recovery.gov není a co by asi nebylo ani umožněno na vládní stránce, to je právě crowdsourcing a přímá účast občanů. Zase občané uh, mohou si tam něco připsat na stránkách Wikipedie, uh, mají tam sekci pro komentáře na, pro každý projekt a mohou hlasovat. Uh, ten výsledek doufám bude ten, že uvidíme, že i odpovědnost se dá takto crowdsourcovat. Moje kolegyně a další eh, kolegové samozřejmě nestačí na práci, kterou takto dělají desítky, desítky tisíc lidí samozřejmě doufáme, že naše stránka pomůže i generálním inspektorům, kteří prověřují, jak se vynakládají prostředky. Čili co si vzít eh, z tohoto příběhu? Nejen, že i odpovědnost se dá takto zadat veřejnosti, by to tedy veřejnost sledovala, ale také, eh, že i vlastně třetí strana a občanská iniciativa jako Stimulus Watch může trošku udávat tempo. To je důležité eh, si uvědomit, pokud jde o dávání k dispozici dispozici údajů. Bez samozřejmě zpráv o příjemcích z recovery.gov by naše práce nebyla možná, ale my se snažíme ty informace podávat ve formátu, který bude stravitelný a užitečný pro uživatele. Děkuji vám za pozornost a rád odpovím vaše otázky. Grazie molto per questa. Velmi děkuji za to zajímavý příspěvek a nyní zahájíme naši diskuzi s otázkami kolegů poslanců. A slovo má pan Stajs. Prosím. Děkuji, u voorzitter. Ehm, ik zou de twee uh, inleiders van harte willen bedanken. Ik denk dat wij hier... Chtěl jsem uh, poděkovat srdečně oběma hostům. Vyslechli jsme si dvě velmi zajímavé prezentace. A můžeme se z toho poučit také my v EU. Já jsem eh, navštívil, podíval jsem se na obě internetové stránky, o kterých se ty hovořil a viděl jsem eh, prezentaci a chápu, jak eh, tyto stránky vznikly. Chtěl bych začít tím zákonem z roku 2009, Recovery Act, a chtěl bych vědět um, rozsah, kolik projektů se to týká. Zajímalo by mě, proč zde hovoříme a protože zde hovoříme o strukturálních a sociálních fondech a fondu soudržnosti, regionální, regionálních fondech. A máme desítky, možná stovky tisíců příjemců. A proto by mě zajímalo, e, o jaká čísla se jednalo u vás. E, vy jste hovořil o internetových stránkách pro uživatele, pro občany a e, sem spadají všichni příjemci. A mě by tedy zajímalo, o kolika osobách se zde hovoří. A pokud je o transparentnost údajů, které jsou takto dávány k dispozici, zajímalo by mě, jak je zachována ochrana privacy těchto údajů, protože my máme velmi přísná pravidla v Evropě, pokud jde o ochranu soukromí, například v oblasti zemědělství. byly na stránkách, příslušných stránkách eh, údaje dvou německých zemědělců, které se dostaly k Evropskému soudnímu dvoru a k generálnímu advokátovi, který prohlásil, že ve skutečnosti eh, ne všechny údaje lze zveřejnit na internetových stránkách. Ani by zajímalo, jak to upravuje americká legislativa. Zda je možné zveřejnit všechny údaje. A potom otázka na pana eh, Dvejnyho. Vy jste hovořil o 13 generálních inspektorech, eh, kterým předsedáte. A já se dovedu představit, že zatím je celá řada služeb, celá řada úředníků, kteří vám pomáhají. A mě by zajímalo, kolik eh, osob se tím zabývá a jaký je jejich statut. A jak je zaručena jejich nezávislost při jejich práci jak je upravená spolupráce vaší služby s ostatními vládními službami, jako je policie, justice, celní úřady, daňové úřady a všechny další významné orgány vlády. Další otázka. Vy jste hovořil o generálních inspektorech pro občany, to znamená osoby, které kontrolují na internetových stránkách jednotlivé projekty a poukazují na některé nesrovnalosti. Jedná se o pravidelné ehm, poukazování na nesrovnalosti, Je to nějak institucionalizováno, nebo se jedná pouze o občany, kteří ehm, se nad tím zamýšlejí? Je to něco neformálnějšího spíše? A poslední otázka. Našel jsem, eh, nebo velice mě zaujala eh, historie a prezentace pana Brita a myslím, že to je výborné pro osoby, které se chtějí eh, kriticky postavit k něčemu, kteří chtějí hodnotit vládu. A mě by zajímalo, jaký je vztah mezi Stimulus Watch na jedné straně a mezi uh, oficiálními vládními službami uh, pana Divejnyho. Jaké jsou mezi vámi vztahy? Děkuji. Ano, pan Andrea. Děkuji. Já mám otázku na pana Devajnyho. Vy jste hovořil o webové stránce, kam mohou příjemci vkládat údaje o tom, na co vynaložili prostředky z toho stimulačního balíčku. Jak spolehlivé jsou potom ty údaje, pokud ty údaje tam vkládají příjemci a ne platební agentury, které by eh, to měly mít na starosti? a jak k tomu eh, došlo, nebo jaké další eh, prostředky kontroly má ministerstvo financí? Myslíte si, že by to tam mělo pokračovat, nebo by tyto údaje měly vkládat ministerstvo financí nebo někdo takový? Děkuji, pan Goldmans. Thank you very much. I'm from the budget. Děkuji, já jsem z výboru pro rozpočet, mám na starosti právě tyto otázky a mám následující otázku. U nás ten systém funguje tak, že my vlastně proplácíme vynaložené náklady příjemcům. Takže ty platby jsou učiněny teprve poté, co ti příjemci utratili své vlastní peníze. Potom se do toho vloží ještě národní vlády a teprve poté, kdy se ověří eh, veškerá dokumentace, tak se eh, může proplatit vynaložený výdaj. Takže to je úplně odlišné, než jak to funguje u vás, jestli tomu správně rozumím. Já mám na vás otázku, eh, co uděláte v případě ještě než se nějaký podvod stane. Komu to nahlásíte? Kterým, jakým úřadům? že nějaká společnost eh, je naprosto nevhodná pro to, aby přijímala peníze, nemá absorpční kapacitu, neplní žádné podmínky. Informujete nějaký úřad o takovýchto potenciálních příjemcích? Honorable Gressle. Děkuji, paní Gressle. Děkuji, to bylo velmi zajímavé. Mám několik otázek na pana Divejnyho. Vy jste eh, řekl, že byly použity nesprávné údaje. A co se stane, když jsou použity nesprávné údaje? Eh, vyžadujete náhradu škody? A co to stojí? Jak to eh, stojí vybudování takového systému a jaké jsou správní kapacity, které zatím stojí? Potom jste také hovořil, že ty zprávy jsou elektronicky podávány čtvrtletně a jak zajišťujete disciplínu? Jsou nějaké postihy? a jaký je eh, ten proces eh, zpětného vyžadování. Je možné eh, podat žalobu ze strany zprávy? A co může vyvolat? Jaká je kontrola úspěchu? Jak měříte, zda je, úspěch, zda je projekt úspěšný? Také je zde organizovaný zločin v některých zemích EU a když dojde ke zveřejnění, máte proti tomu nějaká opatření, které by to zabránily organizovanému zločinu? A další oblast, co vše zde udělat s daty. Eh, mě potěšilo, že my v Evropě nejsme ještě tak daleko. A jsou politická rozhodnutí pro projekty, které byly sporné. A u některých rozhodnutí, za to se omlouvám, já bych nechtěla být pod tlakem. A já už vidím určitý tlak s tím, co se zde vybudovalo ve Spojených státech. Jak eh, přistupujete k tomuto tlaku a jaké máte do posud zkušenosti? Děkuji, pan Bauger. Yeah, uh, th- thank you, chair. Um... Děkuji. Myslím, že ten systém a ty postupy, které jste nám popsali, jsou velmi zajímavé. Já nevím, jak by si s tím poradili některé regiony, které spravují prostředky Evropské unie v Evropě. Například ve Velsu máme eh, skvělou webovou stránku, kde je seznam financovaných projektů. Samozřejmě, že to nejde do takové hloubky jako vaše stránky. Ale já mám otázku týkající se rozsahu těch otázek, se kterými se potýkáte ve Spojených státech, tedy jaké procento projektů, které dostávají prostředky, eh, jsou chybné nebo které vykazují nesrovnalosti. A na to navazuje otázka, jestli rozlišujete mezi pochybením a ehm, podvodem. O tom se často bavíme v Evropském parlamentu. Další související otázka se týká eh, rizik tedy jestli máte nějaký rizikový profil. U nás máme vždycky 3 nebo 4 projektů, které jsou rizikové. Eh, a to je úplně běžné. A potom jde o obvinění, které se objeví například na některé z těch stránek, o kterých jste dnes hovořili. Myslím, že když jsou ty systémy otevřené, tak eh, Eh, různé zájmové skupiny nebo jednotlivci mohou tady buď napadnout ten projekt, nebo napadnout nějakého politika nebo úředníka eh, tím, že tam uvedou nějaké údaje, které nemusí nutně být pravdivé. Tak se ptám, jak, eh, jestli to je problém a jak potom řešíte taková obvinění. Tak, tak for to meget interessante indlæg. Altså, jeg, til... Děkuji. Děkuji za skutečně zajímavé prezentace. Eh, já bych chtěl položit také otázku. Eh, k tomu, co bylo právě řečeno. Existuje statistika, která by eh, souvisela s tím, co řekl můj předřečník. To znamená, týkala by se množství finančních prostředků, které byly vynaloženy nekorektním způsobem, vzhledem k podvodům. A potom um, částka, která se týká nekorektně vynaložených prostředků pouze z administrativních důvodů. Máte uh, přesné údaje o všech těchto typech uh, případů? A potom bylo zdůrazněno to, aby občané na místní úrovni měli všechny informace, které mají k dispozici na webových stránkách a mohou se tak zapojit k výběru projektů. Ale existují projekty, které nefungují pouze na místní úrovni. Jak, se, jak to funguje s těmito projekty? Prosím, pan Geyer. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji oběma řečníkům za jejich prezentace. Já mám otázku mého předřečníka, to se vyřítilo, to... ale mám ještě otázku na pana Diveniha. Možná, že to je pouze otázka mého porozumění. Eh, vy jste řekl, že regiony USA, které byly co nejvíce zasaženy vládou, spadají u vás pod rizikový faktor. A to jsem přesně nepochopil. Ehm, co to znamená, ten rizikový faktor? A druhá otázka, ta se týká ještě jednou um, napětí mezi um, soukromými daty a, a veřejnými daty. Poměrem, vazbou mezi nimi. Zatímco my v EU máme návrhy, eh, tak pokud něco navrhujeme, tak já jsem si poměrně jistý, že zájmové organizace podniků by odmítly e, velkou povinnost e, zveřejňování, e, protože například otázka likvidity mohla by to zneužít konkurence nebo mm, informace o inovacích, na kterých pracují. To by určitě podniky odmítly a my jako poslanci bychom měli problém prosadit tuto argumentaci proti eh, komisi. Jak postupujete v USA, jak to řešíte na poli příjemců, podniků? Je tam nějaké napětí mezi eh, povinností zveřejňovat informace, což eh, považuji za dobré, a otázkou obchodního tajemství? Děkuji. Předáme slovo zpravodajům a řečníkům především panu Divejnimu. Děkuji za všechny vaše otázky. Eh, zapsal jsem si jich asi 30 a pokusím se na ně odpovědět. První otázka se týká, kolik peněz bylo vynaloženo. 787 miliard dolarů eh, představuje ten stimulační balíček. A dosud bylo vynaloženo 175 miliard, tedy tolik už dostali eh, dosud vybraní příjemci ve dvou kategoriích. Jsou to hlavní příjemci, tedy ti, kteří to dostanou jako první, a potom jsou to sekundární nebo příjemci nebo podpříjemci, kteří to dostanou potom později od těch hlavních. Eh, přibližně tedy je to z těch 175 miliard Celkem ve Spojených státech je 29 eh, agentur nebo úřadů, které mají pravomoc eh, rozdělovat tyto prostředky příjemcům. A tím pádem tady je 29 generálních inspektorů, kteří jsou připraveni, pokud o to požádáme, provést šetření nebo taký audit těch prostředků. To znamená, že my tady využíváme lidské zdroje, které máme v rámci celé veřejné zprávy a náš výbor má právo požádat tyto generální inspektory, aby provedli nějaké konkrétní šetření. A mají také právo samozřejmě taková šetření provádět sami z vlastní iniciativy. Až dosud bylo provedeno asi 500 auditů a bylo zahájeno 350 trestních, trestních stíhání v celých Spojených státech. My tedy ve Washingtonu máme poměrně malý počet zaměstnanců, je tam asi 50 v našem úřadu a potom máme různě rozmístěno těch 29 eh, generálních inspektorů, kteří celkem mají k dispozici asi 8 tisíc zaměstnanců, takže rozhodně máme dostatečné lidské zdroje. Myslím, že otázka se také ptala po těch eh, takzvaných občanech, kteří eh, fungují jako generální inspektoři. Já jsem si, když si myslel, že jich budou miliony, že miliony lidí to bude zajímat, to asi bylo trošku optimistické. Nicméně několik set občanů nám volá každý měsíc a máme poměrně složitý systém, kdy prověřujeme tyto telefonáty. samozřejmě třídíme ty, které jsou nerelevantní, třídíme ty, kdy se někdo jenom chce postěžovat na prezidenta nebo na vládu a tak dále. A e, snažíme se vytřídit ty, které jsou nejrelevantnější pro kontrolu výdajů. Zjistíme, že to je asi jeden z deseti telefonátů, který má relevantnost což mm, je moje zkušenost asi v posledních deseti letech, kdy se těmito věcmi zabývám. Takže 10% těch telefonátů má nějakou hodnotu a může potom vést k nějakému šetření. Zbytek eh, jsou většinou lidé, kteří eh, prostě mají vztek, eh, chtějí si postěžovat, nebo si prostě s někým chtějí promluvit. Ale máme poměrně složitý systém různých operátorů a otázek, a samozřejmě to může fungovat eh, telefonicky nebo faxem nebo internetově. Eh, všechny tyto dotazy mohou být eh, posílány. Další otázka se týkala, proč necháváme příjemce vkládat údaje do informačního systému a proč to nedělá třeba ministerstvo financí. V podstatě využíváme oba tyto zdroje. V první řadě jsou to příjemci, kteří obdrželi prostředky a abych potom ještě odpověděl na otázku, která přišla později. Všichni příjemci těchto stimulačních prostředků, které my monitorujeme, jsou uh, uh, právnické osoby. Eh, takže tady nemůžeme nějak argumentovat obchodním tajemstvím, protože hovoříme o využití veřejných prostředků Eh, právnickými osobami a my potom u těch právnických osob kontrolujeme, co udělali s veřejnými prostředky, takže ochrana osobních nebo eh, obchodních údajů tady eh, nevystupuje nějak. Myslíme si, že tím rozhodně neporušujeme žádnou americkou legislativu. Asi by to mm, už nám to někdo zabránil. V každém případě jsou veřejné prostředky a veřejné prostředky nepodléhají ochraně obchodních údajů, ale mm, Samozřejmě, kdyby se to týkalo jednotlivců, tak tam by eh, ochrana údajů byla relevantní. My potom ještě od eh, vládních eh, orgánů dostáváme informace o tom, komu přidělují prostředky. se vás moc nepřekvapí, když vám řeknu, že v Americe máme někdy problém vůbec zjistit a pochopit, komu ty peníze šly. Protože oni mají někde také problémy nám sdělit, co vlastně s těmi penězi udělali. A náš cíl je potom propojit ty údaje. propojit údaje, které máme od vládních orgánů s údaje, které máme od těch příjemců. E, není to, vždycky se nám to nepodaří, ale myslím, že se v tom zlepšujeme, protože příjemci začínají zvykat na to, že mají tuto povinnost vykazovat informace. 90 devět prvků mají tyto výkazy, které nám musí příjemci e, podávat a my to potom propojíme s těmi údaji, které dostáváme od vládních orgánů. Když e, odhalíme případy podvodu nebo plítvání, tak informujeme generální inspektory, kteří mají na starosti ten daný vládní orgán, například pokud se týká stavby silnice, tak to může být na základě informací od občanů nebo na základě těch inspektorů, kteří odhalili nějaký problém. Ta informace potom jde na ministerstvo dopravy a jejich generální inspektor z toho ministerstva provede audit nebo šetření. A potom podá zprávu ministerstvu spravedlnosti a na ministerstvu spravedlnosti se rozhodnou, jestli přestoupí k trestnímu stíhání. Pokud ano, tak se někdy ty peníze podaří vymoci zpátky Někdy může proběhnout občanskoprávní spor, ale skutečný cíl, jak jsme o tom mořil, je zabránit, aby k těmto případům docházelo. A priori, myslím, že není až tak velký úspěch, když o dva roky později zjistíte, že nějaké peníze byly vynaloženy špatně. My měříme úspěšnost eh, tím množstvím podvodů, kterým zabráníme ještě předtím, než nastanou. A neustále zjišťujeme pomocí těch technik, o kterých jsem hovořil, zjišťujeme, že podvody a plítvání eh, vznikají eh, na začátku celého procesu, takže my jsme schopni říkat, eh, nic tomuto příjemci nedávejte, prověřte, co bylo utraceno, snažte se získat peníze zpátky, pokud dojde samozřejmě nějakému trestnému činu, tak to musíme předložit orgánům činným v trestním stíhání. Ano, jinak eh, došlo k velkým chybám při vkládání údajů nebo při získávání údajů od příjemců. My jsme mm, potom žádali, aby nás eh, příjemci aby nám dávali více údajů, než mm, nakolik byli zvyklí v tom prvním čtvrtletí, kdy to museli dělat, eh, těch chyb byla celá řada, takže v tom druhém období se snížilo počet chybných hlášení a teď už jsme ve čtvrtém období, ve čtvrtém čtvrtletí, kdy eh, podáme tyto zprávy a těch eh, chyb je tam mnohem méně než na začátku a neustále se to bude zlepšovat, protože lidé se začínají zvykat na tuto povinnost. Naše systémy informační jsou na zvláštní webové stránce, která je chráněna heslem. Tady jsme vybudovali logické, takzvané logické modely a systém kontroly, aby lidé mohli si zkontrolovat, jestli neudělali nějakou chybu. Například v tom eh, prvním období, kdy se podávaly výkazy, eh, lidé eh, vkládali údaje za špatný volební okrsek. Eh, a to potom vadilo hodně poslancům, protože ti najednou eh, byli konfrontováni s volebními okresky, které vlastně vůbec neexistovaly. A došlo k tomu, že když tam lidé vkládali údaje, tak tam vložili jakékoliv číslo, protože eh, ten systém jim to umožňoval a umožnil jim jít dál v tom procesu. A teď tam máme logické ověření v tom systému, které jim zabrání, aby tu chybu udělali. Takže když tam vloží poštovní kód, rozpočtovní směrovací číslo a neodpovídá to těm informacím, tak nemůžou jít dál. Dokonce jim to ulehčujeme, protože jim potom řekneme, co je to správné číslo. Takže my jsme se z toho poučili a přizpůsobili jsme náš systém tomu, k čemu tam docházelo, aby těch pochybení bylo co nejméně sankce za nepodávání informací. Bohužel, když kongres schválil zákon o hospodářském oživení, tak tam nestanovil žádné sankce za nepodávání informací. No, v tom prvním období jsme, mě, jsme zjistili, že 4 tisíce příjemců informace vůbec nepodalo. Teď to číslo je asi jenom tisíc. a samozřejmě příjemci, kteří ty informace nepodali třikrát nebo čtyřikrát, eh, už těch, těch lidí už je jenom 31, takže no, absolutní číslo se velmi snížilo. A samozřejmě tady existuje nebezpečí, že těm lidem přestaneme vyplácet jakékoliv prostředky. Eh, mnoho peněz bylo mm, už sice vyplaceno, ale nebylo ještě utraceno, takže to ještě komplikované. Eh, Nebyli jsme svědky nějakého působení organizovaného zločinu v souvislosti s těmito penězi dosud. To neznamená, že k tomu nedošlo, pouze o tom ještě nevíme, ale myslím, že určité známky by už jsme viděli. Samozřejmě, že dojde k případům korupce eh, na místní úrovni. Úředníci eh, získají přístup k těmto prostředkům, je to nevyhnuté, určitě k tomu dojde a už máme některé případy trestního stíhání, které se týkají eh, korupce úředníků, ale všichni jsou vystaveni velkému tlaku, aby k tomu nedocházelo. A mohu říci, že transparentnost v tomto případě eh, koncentrovala hodně lidí na tyto otázky. A možná, že to brání organizovaného zločinu, aby se do toho nepletl. Kdybych chtěl ukrást nějaké peníze, tak bych se nepustil do těchto peněz, protože eh, to hlídá příliš mnoho lidí. Jsou to ti občané, jsou to novináři, kteří eh, se dívají na tyto stránky a hledají tam problémy s eh, nakládáním těchto peněz. Jsou to politici v celých Spojených státech, ať už na federální nebo státní úrovni. Jsou to starostové nebo lidé na obecní úrovni, kteří sledují, na, na co ty peníze jdou, aby nebyly rozkradeny během jejich funkčního období, protože na ty peníze lze hodně vidět. A potom by jim to bylo kladeno za vinu a nebude se představit, kolik tlaků jsou schopni vyvinout občané, kteří sledují, jsou poprvé schopni skutečně sledovat, na co ty peníze jdou. Vždycky bylo možné, když jste strávili hodně času tím, jak říkal pan Brito, tak jste vždycky mohli zjistit, kam přesně eh, veřejné peníze jdou, ale nikdy v minulosti neměli občané tolik možností se dostat do hloubky na skutečně místní úroveň, aby zjistili, jestli to, co se staví někde vedle jejich domu, most, škola nebo silnice, jestli eh, tam není nějaké, nějaké pochybení a jestli ty peníze nejdou někomu, kdo například eh, je v úzkém vztahu s místním politikem, tak potom nám hned zavolají. A to bychom se nikdy nedozvěděli, kdyby eh, tito lidé nám to nenahlásili. Takže to eh, má obrovské výhody. Já se těmito věcmi zabývám už skoro 40 let a upřímně řečeno, tato kontrola eh, nebyla vždycky tak otevřená občanům. Pro mě to byla obrovská změna ve stylu mé práce, ale já jsem teď pevně přesvědčen o tom, že transparentnost napomáhá kontrole Eh, vynakládání veřejných prostředků. Teď ty peníze sleduje tolik lidí, že myslím, že to velmi stěžuje jakékoliv eh, podvody nebo plítvání. Máme naprosto nulovou toleranci k podvodům, což eh, oznámil už minister spravedlnosti nebo minister spravedlnosti Spojených států. znamená to, že dojde k trestnímu stíhání, eh, ať už eh, k tomu podvodu došlo kdekoliv. A ty rizikové faktory, o kterých jsem hovořil, tak možná, že bych to měl více vysvětlit. Díváme se na minulost, eh, jestli došlo v minulosti k nějakým podvodům v rámci jakého programu. Díváme se na předchozí zprávy, které byly hm, předloženy generálními inspektory nebo dalšími, kteří mají na starosti dohled nad finančními toky a potom se díváme na ty oblasti, které byly nejvíce postiženy hospodářskou krizí, protože tam došlo nejvíce k zabavování například domů zatížených hypotékou, snažíme se to potom eh, propojit eh, všechny tyto údaje a na základě toho prognozovat s určitou mírou přesnosti, kde potenciálně dojde k více podvodům. Jsou to trendy. A na základě toho potom můžeme věnovat více lidských zdrojů na tyto oblasti a být připraveni na ty podvody, ještě než k ním dojde. A to je ode mě všechno. Pokud samozřejmě budete mít ještě další otázky, tak vám rád odpovím. Grazie. Diamo la parola Děkuji a předáme slovo panu Britovi na jeho odpovědi. Já myslím, že pan Devaney v podstatě řekl mnohé z toho, co jsem také chtěl říct, jenom velice stručně. Pokud jde o vztah mezi Stimulus Watch a Recovery Board, no vlastně tady žádný velký vztah není. My jsme se jednou sešli ve společném výboru, ale ten důvod proto je ten, že pan Devejný, a opravte mě, pokud se pletu, má na starosti vykonávat, vymáhat zákon, tak jak ho napsal kongres. A já můžu navrhovat nějaká zlepšení, nějaké změny, a tyto návrhy činím buď kongresu nebo úřadu pro řízení rozpočtu, který má na starosti právě toto, vydávat pokyny a tak dále. Takže v tomto kontextu musím říct, že oni mi naslouchali, zejména tato administrativa eh, se velice zabývá transparentností a velice ochotně naslouchá takovýmto podnětům samozřejmě něco jiného potom zaručit, eh, aby se z těch doporučení něco opravdu uplatnilo v praxi. Samozřejmě je to tak, že něco už máte v zákoně a je často těžké to narychlo nějak měnit nebo novelizovat. Například pokud jde o zprávy o příjemcích, my nemáme informace až do posledního centu, který se vynakládá. Pokud je příjemcem stát, tak to je vlastně ten primární příjemce a to je potom uvedeno ve zprávě. Pokud oni eh, potom poskytnout grant někomu dalšímu, tak to také ještě je v té zprávě, ale pokud ty peníze ještě se předají někam jinam, tak o tom my už nevíme. To by bylo samozřejmě ideální, kdyby i ten další, ta další část toho řetězce byla transparentní, ale to už je věc do budoucna. A také já mohu činit návrhy pro to, aby se zlepšovaly sankce za neplnění. Jak říkal, říkal pan Devejný, kongres jak si opomněl otázku sankcí za eh, neposkytování zpráv a já myslím, že tam eh, potřebujeme tedy více toho byče, nejenom cukr. A tady se ještě někdo ptal na to, jak se vyrovnáváme s tím, že vlastně na naše webové stránky může kdokoliv cokoliv připsat, měnit a tak dále. Na to je hned několik odpovědí. Ta první je ta, že to má formát Wikipédie. To je právě to, každý tam může něco připojit, ale jak to znáte u Wikipedie, tam je vlastně takový samoregulační mechanismus. Když si vezmete tady příklad Wikipedie, někdo se může dostat na Wiki, může tam eh, editovat, eh, změnit nějaký článek, opravit informace a tak dále, ale je mnohem snadnější potom se vrátit v té předchozí verzi, než kolik času by stálo toho člověka tam třeba schválně dávat nějaké nesprávné informace. Takže vlastně výmaz něčeho, co tam ne- nepatří, je jednodušší, než si tam něco vymýšlet navíc. Takže to je takový samoregulační mechanismus. Uh, když jsme měli tu první verzi stránky s těmi Watch, kde jsme měli ty navržené projekty na místní úrovni, tak potom místní samozpráva nám často volala a říkala, ty informace tam nemáte správné, nejsou prezentovány v nejlepším světle a tak dále. My jsme samozřejmě ty informace přebrali přímo ze zprávy konference starostu a dali to na naše stránky, takže my jsme vlastně to nakopírovali od nich. Takže my jsme jim potom řekli, dobře, tak se nalogujte na naše stránky a změňte to sami. To můžou udělat také úředníci místní samozprávy. A někteří to opravdu udělali, dostali se na naše stránky a vysvětlili tam třeba nějaký projekt a snažili se více zapojit občany, což si myslím, že je dobře. A na závěr bych ještě řekl toto. Zase podobně jako v případě Wikipedie. Já učím studenty práva a já bych nikdy neakceptoval nějak nějaký vědecký eh, dokument, nějakou práci, která cituje Wikipedii. To prostě se neakceptuje, Wikipedie není akademickým zdrojem. To je sice pravda, ale zároveň já sám říkám studentům, běžte na Wikipedii a využívejte ji jako úžasné východisko pro další výzkum. Takže to není tak, že my k něčemu chceme říci poslední slovo. Pokud byl nějaký projekt eh, zamítnut v hlasování na naší webové stránce, tak to není jediná výpověď o hodnotě toho projektu, ale uh, oni eh, dál, další tedy subjekty se mohou na ty stránky podívat, eh, hledat, nacházet zajímavé projekty a možná jim to tudíž také pomůže i v této věci. Takže já sám to chápu jako jakési východisko. A v neposlední řadě se tady někdo ptal na transparentnost na místní úrovni, regionální úrovni. Ve Spojených státech jsme zaznamenali ten trend, že transparentnost je stále důležitější samozřejmě na celostátní úrovni. V případě federální legislativy, která je stále transparentnější, kde se sami zákonodárci snaží dávat dispozici informace o státních rozpočtech, eh, o účetnictví a tak dále. A to se dostává i na nižší úroveň. Například je zde požadavek, že všechny školy musí online zveřejňovat svoje výdaje, aby každý věděl, kolik uh, stojí tu školu učitele, kolik stojí management a tak dále. Takže tady jsme zaznamenali veliký pokrok. Děkuji. Grazie. Ringrazio molto. Velmi děkuji oběma řečníkům z USA za velmi cené poznátky, které přednesly v našem výboru. A nyní přejdeme k evropské dimenzi, evropskému aspektu tohoto slyšení. Chci uvítat paní Julii Pellegrin, která je eh, ředitelkou eh, Centra pro průmyslová studia v Miláně a bude nás informovat o výsledcích studia, eh, který byl který nese název Iniciativa zaměřená na transparentnost údajů a její dopad na politiku soudržnosti. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji. Pane předsedo, jmenuji se Julie Pellegrand a zastupuji Centrum pro průmyslová studia z Milána. Jsem velice poctěná, že vám zde mohu prezentovat výsledky studie, kterou uh, jsme vykonali zhruba před rokem o dopadech Evropské iniciativy pro transparentnost na politiku soudržnosti. Já nejprve velice stručně načrtnu cíle této evropské iniciativy transparentnosti a její hlavní znaky. Podíváme se na hlavní zjištění naší studie, kde šlo o to, jakým způsobem tato iniciativa byla implementována v oblasti politiky soudržnosti členskými státy. A na závěr přijdu s několika doporučeními, které vyplývají ze studie. Takže v listopadu 2005 byla vyhlášena Evropská iniciativa o transparentnosti eh, po projevu vicepředsedy komise Sima Kalase, který měl na starosti zprávu a boj proti podvodům. Šlo o to, že eh, jsme chtěli obnovit důvěru v Evropskou unii. To bylo také v důsledku toho dvojího ne ve Francii a v Nizozemsku o ústavní smlouvě. Ta klíčová slova v projevu komisaře Kalase a v tom dokumentu, který zaváděl iniciativu, byla legitimnost, odpovědnost, důvěra, důvěryhodnost Evropské unie. Poté v květnu 2006 byla vydána zelená kniha o této iniciativě a tam byly identifikovány čtyři hlavní složky. Veřejný přístup k dokumentům, etická pravidla a normy pro státní úředníky, transparentnost zástupců různých zájmů, minimální standardy pro konzultaci a konečně transparentnost při využívání evropských fondů, zveřejňováním příjemců fondů. Na ty se právě zaměřila naše studie a také se na to budu zaměřovat ve své prezentaci. Pokud jde konkrétně o strukturální fondy a fond soudržnosti, jak určitě víte, to je v režimu společného řízení. To znamená, že jsou to členské státy a nikoli komise, které jsou primárně odpovědné za eh, řízení. To znamená, je otázka, jestli vůbec zveřejňovat údaje o příjemcích evropských fondů, protože ta otázka vlastně znamená, měli bychom uvalit povinnost na členské státy zveřejnit tyto informace, protože je to tady na členských státech. A Odpověď, která vyplynula z veřejné konzultace po zelené knize, byla jednoznačné ano ale byla tam taková podmínka a to ta, že tyto údaje musí být vzájemně srovnatelné na celoevropské úrovni. To vyžadovalo změnu právního rámce a zavedení společných standardů tak, aby bylo možné údaje vzájemně srovnávat. Čili pokud jde o tento právní rámec, došlo k revizi finančního nařízení kde jak komise, tak členské státy měly zveřejňovat údaje o příjemcích za tu část rozpočtu, která je vždycky v jejich eh, kompetenci. A konkrétně pokud je o politiku soudržnosti, tak tam byl konkrétní článek v prováděcím nařízení, kde bylo řečeno, že řídící orgán bude zodpovědný za organizaci určitých opatření, zveřejňování, šlo o publikaci elektronicky nebo jinak seznamu příjemců, e, názvu operací a e, částek veřejného financování, které jsou přiděleny na tyto jednotlivé e, operace. Pokud jde o ten společný standard, tak výbor pro koordinaci fondů který spojuje tedy zástupce členských států a komise, vydal takovou notu pokynů, kde je přesně uvedeno, co přesně, jaké údaje přesně by měly členské státy zhromažďovat. Je to tedy jméno nebo název, příjemce, název operace, e, rok vyčlenění finančních prostředků nebo e, definitivní konečné platby, e, vyčleněné prostředky a celková částka vyplacená ke konci operace. My jsme to tam chtěli takto, aby se nemuselo čekat na konec projektu, proto je tam ta kol- kolonka Amounts Committed, to znamená vyčleněná částka, nikoli tedy, nebo potom také ta částka, která nakonec byla proplacena. Jak tato ustanovení byla tedy implementována ve členských státech a v regionech? Využíváme dva zdroje dat. Je to eh, výzkum přímo toho, co je k dispozici, dá se najít na internetu. A máme také případové studie z Finska, Itálie, Nizozemska a Polska, což jsou země, které mají různou jinou tradici a způsob řízení strukturálních fondů. Použili jsme celou řadu kritérií, dostupnost, úplnost, spolehlivost, užitečnost a máme tady také možné faktory, vysvětlující faktory, ke kterým se za chvilku dostanu. Takže nejprve dostupnost. Já se omlouvám, nevím, jestli to dobře vidíte na těch obrazovkách, ale máte to v každém případě také v tom tištěném dokumentu. To je webová stránka, na kterou se dostanete, pokud kliknete na transparentnost na webové stránce Evropské komise. Jste přesměrováni buď na tzv. Financial Transparency System, což se týká fondů, které přímo spravuje komise, to je asi 20 evropského rozpočtu, anebo jste přesměrováni na fondy v rámci společného řízení, společné zprávy, což je právě přesně politika soudržnosti, je to Fond soudržnosti a Fond eh, venkovského rozvoje. To má na starosti DG Regio a také Evropské sociální fondy, což má zase na starosti generální ředitelství Agri. Potom se můžete z toho proklikat k údajům na národní úrovni buď přímo, anebo jste zase přesměrováni na regionální stránky daných regionů, kde máte příslušné informace o příjemcích. Takže průměrné číslo nebo počet kliků, kliknutí je 1,5, pokud jde o příjemce z, z, z sociálního fondu a e, pokud jde o regionální rozvoj, tak k tomuto fondu se dostanete za necelá dvě kliknutí, co není, což není tak špatné. A Možná to není tak jasné, proč je tomu tak pro ty, kteří neznají tak dobře architekturu, politiky soudržnosti, ale prostě to tak eh, bylo nutné. Tady vidíte údaje k dispozici k březnu 2009. Není to zcela uspokojivá situace. Máte tady země nebo regiony, které vlastně nezveřejnily údaje, zejména Řecko, Španělsko, některé regiony ve Spojeném království v Itálii, ale také v Rakousku, pokud o ESF. Eh, e Samozřejmě došlo tady k určitému pokroku od té doby, nicméně Možná, když se podíváte na aktuální mapu, bude to vypadat tak, že všechny země jsou ve stejné barvě, že všechny poskytují údaje, ale když si rozkliknete regiony, zjistíte, že už to tak růžové není. To je rychlý přehled údajů rozstříděných podle povahy údajů. Máte tady další informace o příjemcích, ale moc jich není a není to až tak relevantní, jsou to webové stránky nebo třeba telefonní číslo asi 10 případů bylo přeskoumáno. Pak tady máte dodatečné informace o operacích. Zejména tam šlo o umístění ve 40 případů nebo stav dané operace, určitý popis toho projektu. A konečně šlo o zaplacené, vynaložené prostředky. Tady vidíte že jsou zde veliké rozdíly mezi prezentací těchto informací. Někdy je to pouze ta částka vlastně závazku, vyčleněná částka pouze, anebo zase jenom ta celkově vyplacená částka. Někdy je to pouze ten podíl Evropského společenství ve spolufinancování, ale celkově by to tedy měl být i ten podíl členského státu, protože z toho potom se stává ta konečná částka. Teď k tomu kritériu spolehlivosti. Přesnost údajů, které jsou na webových stránkách, je plně v gesci členských států, přesněji řečeno e, řídícího orgánu. Zejména celkově vyplacené částky, to musí být samozřejmě přesně zúčtováno, musí to být přesné, ale ty částky závazku, ty vyčleněné prostředky, tam už ta přesnost není taková. Kromě toho je tady další problém, který vyplývá z toho, jakým způsobem se ta data uploadují na webové stránky. Tam můžou vznikat další chyby. Kritérium užitečnosti. Tady vidíte, že detailnost a způsob prezentace informací na webových stránkách se velice liší v jednotlivých regionech. Zejména jsou zde různé formáty. Vidíte, že velká většina eh, je ve formátu PDF, což ovšem není příliš eh, užitečné, nebo často s tím někteří neumí pracovat, nebo není ani možné hm, to dále upravovat. Proto potom jsou zde jazyky, jaz, rozdíly v jazycích, pardon, rozdíly v měnách pro ty země, které nepoužívají euro, což eh, znamená, že některá slovna, srovnání na úrovni nejsou prostě možná, nemůžete agregovat, data nemůžete v podstatě eh, vyhledávat podle nějakých kritérií. Takže celkově jsou zde veliké rozdíly. A není to ani tak, že ty požadavky vyplývající z Evropské iniciativy transparentnosti nebyly správně implementovány, ale spíše jde o to, že je zde veliká variabilita formátu a obsahu těchto dat, což znesnadňuje srovnání a agregaci dat. Proč je tomu tak? My jsme se dívali na několik možných vysvětlení. To první se týká specifik této iniciativy. Má tedy takovou variabilnost dat. Jedním možným důvodem je to, že tady máte nejednoznačnost v definici minimálních požadavků. Například je zde termín příjemce nebo také veřejná částka přidělená na danou operaci. To totiž jsou věci, které se můžou různě interpretovat v různých zemích a regionech. Nicméně, i kdybyste měli dokonale harmonizované údaje a jednotné porozumění těchto konceptů, jako tedy příjemně, příjemce nebo veřejné částky přidělené k operacím, stejně by ty minimální požadavky nepostačovaly. Ty vlastně tři informace, nebo typy informací, nejsou příliš užitečné, ne, ne, nepřispívají k užitečnosti. Ve Finsku a v, Pol, v Polsku zejména jsme našli i jiné příklady, velice ambiciozní programy zveřejňování údajů, kde byly informace o příjemcích fondů a o rozhodování o financování projektů. A tam právě bylo možné vyhledávat podle různých kritérií zejména v Polsku je k dispozici velice užitečná mapa, což je snadno použitelná věc pro občany a přehledný, přehledné informace o příjemcích. A dále další věc, která se týká specifik iniciativy ETI, a to je vlastně určitá nejasnost nebo nedostatečné zviditelnění toho základního principu. To totiž jasně vyplynulo z případových studií, jakým způsobem řídící orgány bojují s tím, aby vůbec identifikovali informace, které pro ně budou užitečné. A také užitečné vzhledem k čemu? Zveřejňování informací o příjemcích je zasazeno do kontextu komunikačního plánu, který vždycky musí mít každý operační program. A v zásadě zveřejňování příjemců spočívá v tom, že se poskytují informace o tom, co možní příjemci by měli vědět, chtějí, chtěli-li se zúčastnit projektu. To znamená, řídící orgán využije zveřejňování příjemců k tomu, aby zatraktivnil daný program. Čiliž proto se snaží tam zahrnovat další informace, nejlepší postupy, popis projektu a tak dále. V dalším, v další skupině příkladů jste měli řídící orgány, které se snaží využívat zveřejňování příjemců proto, aby zveřejňovali informace o výsledcích určitých projektů a programů. A zveřejněním příjemců vlastně příslušný orgán mohl zodpovědět otázku, kam putují evropské peníze a s jakým výsledkem. Ale celkově tady prostě už je ta nejistota o tom, na co přesně to zveřejňování příjemců je dobré. A to tedy zdůrazňuje fakt, že ten cíl nebyl zcela jednoznačně dán. Potom tady máte celou řadu faktorů, které se váží na charakteristiku systému společného řízení. Informace o příjemcích se spravují na úrovni EU, protože, eh, pardon, členských států, protože to je tady, vychází z definice tohoto eh, společného systému řízení. Čili komise nemá příliš velký manevrovací prostor. Komise by samozřejmě to měla ještě více se snažit nějak řídit, protože nemá zde přímo regulační pravomoc, ale tato řídící úloha tady chybí. A to se dá vysvětlit tak, že komise tady není žádným monolitem. Máte tady na jedné straně kabinet eh, místopředsedy komise, který toto inicioval, plus tady máte daná generální ředitelství. V tomto konkrétním případě je to DG Regio a DG pro zaměstnanost, kteří implementují iniciativu. Takže když by tady byl nějaký jasný politický poput na úrovni kabinetu, pokud jde o důvěryhodnost, zodpovědnost a tak dále, tak možná ta daná generální ředitelství to potom nepřevzala, protože ta možná měla trošku jiné priority. Takže samozřejmě v tomto kontextu je těžké očekávat od členských států a řídících orgánů, aby plně se stotožnili s tím základním principem a cílem. A dále jsme se dívali na další soubor faktorů, které se týkaly konkrétně specifik členských států a regionů a to teď proletnu jenom velice rychle, protože jsme zjistili, že to zase není až tak důležité pro vysvětlení úspěchu či neúspěchu Evropské iniciativy pro transparentnost. Pokud je právní rámec, tak to není žádná překážka této věci. Naopak jsme zjistili, například ve Finsku, že dokonce tam ještě dříve existoval ještě lepší nebo příznivější právní rámec před iniciativou ETI, takže tam potom docházelo dokonce k určitému zdvojování. Eh, institucionální skladba, zřízení a zprávy těchto fondů, jestli je decentralizována nebo není, to také není plnohodnotné vysvětlení. Technické znaky, ty jsou možná důležitější, ale ty se týkají určitých administrativních kapacit ve členských státech a zejména na regionální úrovni. Například jsme na to narazili v Itálii, kdy některé regiony prostě nebyly schopny zveřejňovat údaje, protože na to neměly správní kapacity. A měli prostě různé technické problémy. Dále politické a kulturní faktory, na ty jsme také narazili, ale pouze ve velice malém počtu případů v Polsku nebo ve Španělsku. Například v Polsku byla určitá zatvrzelost, zatvrzela neochota zveřejňovat údaje v určitých ojedinělých případech. Takže abych to zhrnula. Naplnění Evropské iniciativy transparentnosti je vnímáno jako určitý administrativní krok členskými státy. Dále je, jsou zde veliké rozdíly mezi členskými státy v tom, jakým implementovali tuto iniciativu. A toto se dá vysvětlit většinou samotnou povahou této iniciativy. Minimální požadavky jsou dvouznačné, a každopádně nejsou dostatečně definovány. Kromě toho je tady ještě takový hlubší problém a to se týká nejasnosti toho základního cíle, tak jak si to vykládají členské státy a regiony. Tady jsme zaznamenali velice zajímavý vývoj. Měli jsme původně velice politický cíl, ale je z toho teď velice taková administrativní správní interpretace této věci. Takže se tady míchají dvě věci, politická a správní dimenze. A ta správní jak si převládla na tou politickou. A konečně jsou zde určité omezení, která vychází z toho, že je to v systému společného řízení. A závěrem naše doporučení, vyplývající z naší studie. V podstatě jsou to tři doporučení. Za prvé, na politické úrovni potřebujeme jasnější politickou výpověď. Je třeba se vrátit k tomu původnímu záměru, který vyslovil místo předseda komise Kalas, kde šlo o to, že ETI jde o, je o vlastně společenské kontrole, sociální kontrole ze strany občanů. Například je nutné vědět, jestli strukturální, strukturální fondy podporují malé a střední podniky v nějakých třeba zaostalých oblastech, v venkovských oblastech, anebo jestli z toho nakonec třeba těží nějaký eh, průmyslový konglomerát, nebo třeba polský zemědělec by měl být schopen zjistit, kolik strukturálních fondů dostal jeho region a kolik řídící orgán přesně vynaložil. Nebo já třeba ze zvědavosti bych chtěla vědět, kdo v mém okolí, kde bydlím, dostal nějaké strukturální fondy anebo organizace, které tady popisoval pan Brito, by možná také měly zájem o takovéto informace. Takže to se netýká ani tak hodnocení politiky, ani se to přímo netýká informování potenciálních příjemců o možnostech financování z evropských fondů. Ani to nesouvisí s finanční kontrolou. Samozřejmě není to totéž, tam nějaká souvislost, není to totéž. Zveřejňování příjemců se také odlišuje od dalších oblastí, jako je komunikace, monitoring, vyhodnocení, finanční kontrola, také zjednodušení, partnerství a také to jsou všechno dimenze, které se vzájemně podporují a přispívají ke transparentnosti, ale měli bychom s nimi eh, nakládat zvlášť jiným myslovy, tím, že zveřejníte seznam příjemců, nevyřešíte všechny tyto problémy zároveň. Na té operativnější úrovni chceme maximalistický přístup spíše než ty minimální požadavky. Kdybychom mohli po členských státech chtít více, více informací, nejen minimální informace, a myslím, že ty náklady navíc by nebyly až tak vysoké, tak to by ale znamenalo veliký přínos hlediska užitečnosti údajů. Také potřebujeme, aby Evropská komise tady zaujala jednoznačnou úlohu při vedení, koordinaci této aktivity. Má také podporovat více členské státy a regiony, pokud mají slabé správní kapacity. A dále sankce. Tady si nejsme úplně jistí, jestli je to proveditelné v současném rámci. Navrhujeme spíše mít tady takový měkký přístup, který existoval do posud, plus určitý tlak ze strany občanů, což zase potom záleží na užitečnosti údajů. Takže jsme zde identifikovali celou řadu praktických zlepšení. Za prvé je třeba, já se omlouvám, navrhujeme přidat tam další políčka, jako třeba o umístění, socioekonomické prvky, právní statut příjemce, větší popis projektů, Eh, možná přesný popis činnosti, projektoví partneři, typ podpory z jakého fondu, z jakého programu. Také si myslíme, že potřebujeme zlepšit formu, mít zde harmonizované formáty, pokud jde o jazyk, měnu a webový formát, bylo by dobré mít tam také jednotné místo vstupu, jak pro ESF, tak pro Fond pro evropský rozvoj, pardon, venkovský rozvoj. To by usnadnilo srovnatelnost agregaci údajů na celoevropské úrovni a byla by to značná přidaná hodnota této iniciativy. Iniciativa by možná přispěla ke skutečnému celoevropskému přehledu, který tady zatím chybí a tím pádem tady možná ani nejsou třeba evropské, celoevropské obvody, volební obvody a tím pádem tady trošku zaostává evropská eh, integrace a vlastně tato iniciativa by mohla k tomuto cíli přispět. Děkuji. Grazie molto per questa Velmi děkuji za tuto prezentaci a nyní předáme slovo Evropské komisi, konkrétně paní Kataríně Maternové, která je zástupkyní generálního ředitele pro rozvoj, koordinaci a komunikaci v oblasti politiky soudržnosti v Evropské komisi. A nastíní nám eh, názor komise, konkrétně s odkazem na studii, kterou jsme si právě vyslechli od paní Pellegrin. Dobrý den, děkuji pane předsedo, děkuji za to, že jste mě pozvali na toto velmi zajímavé slyšení. Já teď jenom musím uspořádat své materiály, kam jsem si napsala všechny své poznámky během prezentace paní Pellegrin. My lidé jsou už připraveni na to, že vždycky se odchylím od svých připravených poznámek a že budu reagovat na prezentace paní Pelegrin. A dovolím si eh, několik eh, připomínek. Nejprve eh, bych obecně chtěla říct, jako někdo, kdo do komise vstoupil několik měsíců předtím, než eh, komisař Kalas zahájil iniciativu o transparentnosti, tak chci říci, že to náš generální ředitel minimálně přivítal eh, s velkým nadšením, tedy politická vůle a ten politický signál, který vzešel od eh, komisaře, ne, narazil až na tak střícnou odezvu. Já jsem stála u schválení zákona o svobodě informací na Slovensku, odkud pocházím. A já jsem přivítala tuto iniciativu velmi pozitivně. Naše oddělení má na starosti zprávu třetiny evropského rozpočtu a naprosto chápu to, že evropští občané mají právo vědět, co se s těmi penězi děje. Možná, že o něco více, než bylo řečeno v této studii, tak mnoho aspektů souvisejících s transparentností je omezeno nastavením těch sdílených nebo společných eh, řídicích eh, systémů a to se týká také těch hodnocení a indikátorů, které Eh, sbíráme. To není žádná výmluva, je to vysvětlení. A my rozhodně plánujeme, že hodně věcí změníme v tom novém regulačním rámci, v tom nadcházejícím eh, období, protože iniciativa transparentnosti eh, přišla později, než byl ten okamžik, kdy jsme nastavovali ten současný regulační rámec. Nicméně i v tomto období 2007 až 2013 jsme poprvé začali při eh, provádění rozpočtu eh, systematická. A jinak naprosto souhlasím, co říkala paní Pelegrin, že stupeň eh, střícnosti vůči uživatelům se velmi liší a že některé členské státy dostávají všem formálním podmínkám, tedy liteře legislativy, ale ne duchu. Ale potom máme příklady, jako je Maďarsko, Litva nebo Finsko, Francie – kde dále rozvinuli ty minimální požadavky a vytvořili své vlastní systémy, které umožňují vyhledávání, srovnávání dat v rámci samozřejmě národního kontextu. A v příštím stupně, tak jak jste to říkala, bude spočívat ve srovnatelnosti vyhledávání, možnosti vyhledávání všech těchto údajů na evropské úrovni. Nicméně víme, že eh, členské státy si žádlivě chrání tuto oblast eh, a proto se tam těžko prosazují eh, změny. V každém případě v tom novém rozpočtovém období uděláme zase krok dále. Dále jsem chtěla říci, že v našich sdílených řídicích systémech závisíme na dobré vůli členských států a regionů nebo jejich řídících orgánů, které spravují tyto prostředky. My se snažíme zavést společné standardy a e, to prostřednictvím koordinačního výboru, které kterém paní Pellegrin. Ale šli jsme také o něco dál a snažili jsme se vytvořit internetový portál, kde je možné tyto informace nalézt a kde jsou údaje o eh, příjemcích, pro které máme také společný formát vkládání informací. A dále jsme se snažili vytvořit síť, ta síť se jmenuje Inform. Je to síť asi 250 komunikačních úředníků, z řídících orgánů, které spravují prostředky, které eh, jednou za, kteří se jednou za dva roky setkávají na konferenci, vyměňují si tam své zkušenosti a my jsme pro ně vytvořili informační platformu. Částečně eh, má sloužit také ke vzdělávání a ke sdílení informací. Dále bych chtěla říci, že v rámci politiky soudržnosti eh, nereagujeme jenom na ty poslední požadavky z iniciativy pro transparentnost. Na té příjmové stránce samozřejmě ten seznam příjemců je klíčovou součástí, ale v rámci této politiky řešíme i jiné kroky v tom celém postupu a týkající se transparentnosti. Týká se to také konsultačního procesu, u některých iniciativ a návrhů využíváme i jiné systémy pro konsultování zainteresovaných stran. Považujeme se také za součást těch, kteří informují příjemce a řídící orgány o potenciální dostupnosti prostředků. ale bychom chtěli dělat mnohem lépe než dosud. Součástí tohoto procesu je celé hnutí, které tady vzniklo, usilující o zjednodušení politiky a překonání té dosavadní segmentace těchto politik a zabránění překrývání různých finančních nástrojů pro mm, různé příjemce. To je velmi dobrá připomínka. Nevím, jestli se nám podaří to tak snadno překonat, ale je jasné, že minimálně bychom mohli tyto informace konsistentně poskytovat. A my teď o tom diskutujeme s dalšími odděleními v Evropské komisi, abychom informovali o různých částech rozpočtu, přestože každá má na starosti jinou část, tak aby v budoucnosti eh, ty informace byly uživatelsky vstřícnější a sloužily potenciálním příjemcům. Ještě se dovolím jednu připomínku, zase to není výmluva, je to spíše vysvětlení, proč věci jsou tak, jak jsou. Týká se to těch společných eh, řídících struktur, z těch vyplývá, že nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak dostat různým požadavkům na zveřejňování informací, na transparentnost a partnerství, je potřeba stanovit net na začátku, kdy se stanovuje regulační rámec pro ty víceleté rozpočtové Eh, víceletá rozpočtová období. A poté, co je regulace přijata, tak se velmi obtížně pravidla mění nebo zpřísňují. A tady do značné míry závisíme na dobré vůli a zájmu členských států a jejich řídících orgánů. A to, co říkala paní Pellegrin o kulturní a politické o kulturních politických faktorech je přesně to, co vedlo k tak obrovské rozdílnosti mezi postojem e, členských států. Když se například podíváme na Litvu, která byla nedávno oceněna. A já se dívám na Jana Olbrichta, protože ten předsedal porotě takzvané Regio Stars Awards. A litevský portál eh, velmi se dobře slouží eh, k informování příjemců o dostupné mm, pomoci, ale také dobře informuje o nich samotných nechci hovořit o těch státech, které na tom nejsou tak dobře, těch je mnohem více. A my bychom to chtěli dále podporovat a, a zlepšit budoucnosti, aby panovala mnohem větší přehlednost a jasnost už v té fázi stanovování regulačního rámce. ta iniciativa z roku 2005 o transparentnosti, jakož i všechny další kroky, které se promítaly do tohoto procesu vytváření regulačního rámce, na to měly velký eh, vliv. Abych vám uvedla aspoň jeden příklad. Tak to není ani tak o transparentnosti vůči příjemcům, ale rozhodně se to týká o tom, jak informovat potenciální příjemce. My jsme Eh, vyžadovali, aby řídící orgány informovaly o tom, jestli evropské prostředky přispívají k financování některých projektů. A v některých zemích máme obrovský problém s tím, aby vůbec eh, dodržovali ty základní požadavky o zveřejňování těchto informací. Aby eh, občané věděli, že pro určitý projekt nebyly využity jenom celostátní prostředky, ale také prostředky z evropského rozpočtu. Takže v Evropě 27 členských zemí existují obrovské rozdíly. Udělali jsme určitý pokrok, ale máme před sebou ještě dlouhý kus cesty. Tak, aby ty informace byly ex ante, ale i ex post, aby lidé například měli informace o tom, kdo čerpal prostředky a myslím, že v tom nadcházejícím eh, období na tom budeme určitě mnohem lépe. il della eh, commissione, adesso sentiamo la Corte Děkuji za příspěvek komise a nyní eh, zde budeme mít Evropský účetní dvor pana Mortena Levisona, který bude hovořit zejména o vztahu k transparentnosti a o vztahu mezi transparentností a odpovědností. Děkuji, máte slovo. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát výboru pro rozpočtovou kontrolu k uspořádání tohoto velmi zajímavého slyšení o transparentnosti ve strukturálních fondech. To jsem si napsal už před několika dny a teď vidím, že to už tehdy byla pravda a že všechny příspěvky byly velmi zajímavé. Uh, Rád bych také vyjádřil eh, poděkování za to, že jsem byl pozván, abych tady pohovořil jménem Evropského účetního dvora. Ve svém usnesení z 19. února 2008 a transparentnosti ve finančních záležitostech Evropský parlament zdůraznil, že transparentnost přispívá k posílení zásad demokracie a dodržování základních práv. Tento postoj byl znovu potvrzen parlamentem dalším usnesením z 15. června 2010, které se týkalo regionální politiky. A to je přiloženo také k tomuto materiálu. V oblasti evropských strukturálních fondů z našeho pohledu transparentnost eh, znamená v první řadě zajištění jasného pochopení na straně potenciálních příjemců, jakým způsobem je předělována pomoc evropského rozpočtu a zajištění rovného zacházení a rovných příležitostí eh, v přistupování k této pomoci. Dále je to poskytování informacím evropským občanům a zainteresovaným stran o tom, jak byly eh, utraceny dané finanční prostředky. Dále je to dostupnost relevantních a spolehlivých informací o tom, k čemu sloužily strukturální fondy a tak, aby mohli všichni posoudit efektivnost a účelnost a úspornost takovýchto podporných programů. A dále jde o eh, jasné definování zodpovědností k těch, kteří mají na starosti řízení těchto prostředků. Seznam eh, příjemců pomoci eh, tomu odpovídá, ale jde o nalezení správné vyváženosti mezi potřebami informovat, dodržováním soukromí, a obchodními tajemství. To všechno je politickou záležitostí. Já jsem auditorem a neměl bych asi předepisovat, kde přesně ta rovnováha mezi těmito typy informací je. Ale beru na vědomí usnesení z června Evropského parlamentu a chtěl bych spíše pohovořit o současných problémech z pohledu Evropského účetního dvora ve vztahu k transparentnosti a k doporučením, která my předkládáme. Přesněji bych chtěl pohovořit o dostupnosti, relevantnosti a spolehlivosti informací, což jsou tři hlavní aspekty, které bychom měli řešit, abychom dosáhli skutečné transparentnosti. Strukturální fondy jsou velmi komplikovanou záležitostí, protože se dotýkají vysokého počtu spolufinancovaných projektů, těch je statisíce a celého řadu různých prostředníků, kteří spravují tyto prostředky. A také eh, to vyplývá z velké různorodosti těchto projektů, už to jsou silnice, letiště, železnice, čističky odpadních vod a tak dále. také řada příjemců je velmi široká, mohou to být veřejné instituce, mohou to být celostátní nebo regionální úřady, mohou to být obce, univerzity, dále jsou to soukromoprávní subjekty, malé středně velké podniky, můžou to být různé soukromé asociace poskytující školení a jednotlivci a tak dále. Nedostatek relevantních a spolehlivých informací týkající se výdajů a výsledků je velmi častou připomínkou, kterou činí Evropský účetní dvůr ve svých každoročních zprávách. Nyní mi dovolte, abych se věnoval otázce zákonnosti a správnosti eh, vynakládání strukturálních fondů. A tady ve svých eh, každoročních zprávách poukazujeme na pochopení vyplývajících eh, z žádostí, které jsou nespůsobilé. A ta nespůsobilost pramení například z toho, že náklady se úplně netýkají těch spolufinancovaných projektů, anebo to nejsou náklady, které by vznikly v daném programovacím období. Za druhé pochybení velmi často vyplývají se eh, nadsazování eh, způsobilých nákladů. Velmi často se eh, uvádějí větší počet zaměstnanců nebo nákladů, které se potom neproplácejí a za další pochybení vyplývají z nesouladu nebo z nedodržování platebních podmínek. Tady to zejména souvisí s zadáváním veřejných zakázek. A právě v této oblasti musíme zajistit transparentnost a všechny postupy musí dodržovat princip rovného zacházení se všemi uchazeči. Víme, že tyto pochybení vyplývají z kontrolních systémů na úrovni konečných příjemců a proto eh, účetní dvůr doporučil Evropské komisi a dalším příslušným orgánům ve členských státech, aby řídící orgány spolupracovaly co nejdříve, aby se snažili familiarizovat se s eh, potenciálními riziky a pochybeními a dále jde o co nejlepší výběr a školení zaměstnanců, tak aby byli schopni odhalovat eh, pochybení při prohlášení o nákladech. A dále jde o to, aby v Evropské komisi eh, fungoval účinný systém dohledu primárních kontrol ve členských států na úrovni těch různých eh, řídicích orgánů. Účetní dvůr přitom ale také poukázal na to, že existuje pouze omezený pokrok, který lze učinit bez toho, abychom eh, významně nezměnili základní pravidla. S narůstajícím počtem kontrol a se snižujícím výskytem chyb je možné, že náklady na kontroly jsou vyšší než prospěch, který máme ze snižování výskytu chyb. Ale i tak je potřeba říci, že existuje prostor pro zlepšení kvality a efektivnosti stávajících kontrol. Proto je potřeba zvyšovat transparentnost jak kontrol, tak eh, nákladů na kontroly, abychom mohli posoudit, eh, kde je ta rovnováha mezi nimi. Pokud eh, nejsme schopni takovou rovnováhu nalézt, tak bychom měli reformovat nebo zvážit provádění daných programů. Další velmi důležitý zdroj pochybení je složitost pravidel o způsobilosti, eh, s čímž se musí vypořádat příjemci a proto bychom měli zjednodušit eh, tyto podmínky. To by vedlo ke zlepšení transparentnosti. Pravidla by měla být jasně vykládána a to by snížilo potenciální rizika a také snížil náklady na provádění kontroly. Potřeboval také věnovat pozornost tomu, že to by mohlo mít dopad na kvalitu eh, vynakládání prostředků. Účetní dvůr také upozorně na následující prvky, které souvisejí s transparentností a které potřeba zlepšit. Jsou to hodnocení prováděné v každoročních zprávách, zejména týkající se vysoce rizikových oblastí a dále je to kvalita údajů, které členské státy musí poskytovat Evropské komisi, které se týká finančních korekcí a mechanismu na vymáhání špatně vynaložených, nesprávně vynaložených eh, prostředků. Další hlavní oblasti, kterou prověřuje účetní dvůr, je efektivnost, účelnost a úspornost eh, vynakládání prostředků u hlavních projektů jak uvádí účetní dvůr ve své zvláštní zprávě z ledna 2008, je potřeba efektivně prověřovat žádosti na úrovni komise. Proces vedl k příliš vysoké míře spolufinancování ze strany komunitárního rozpočtu. Účetní dvůr bude muset dále definovat pravidla pro stanovení míry spolufinancování eh, evropského, z evropského rozpočtu. Evropská komise již vyvinula úsilí pro období 2002-2013 a výsledek tohoto úsilí eh, v budoucnosti bude účetní dvůr posuzovat. Nedostatky se velmi často týkají transparentnosti informací o tom, jaké byly dosažené výsledky. Účetní dvůr v mnoha případech eh, upozorňoval na nedostatek objektivních eh, informací, což eh, znemožňuje měřit výkonnost projektu. Velmi často nejsou výsledky týkající se nejsou informace týkající se výsledků nebo dopadu těchto výsledků. To už jsme uvedli eh, v našich zprávách z roku 2006, v roce 2007 a také v roce 2008 a 2009. And more recently in special reports number 1 2008 on major projects and number 17 2009 on vocational training actions for women. Tyto nedostatky eh, znemožňují provádění hodnocení účelnosti vynakládaných peněz. Ve výkonnostních auditech o strukturálních fondů účetní dvůr velmi často musí sbírat tyto informace na úrovni příjemců. Znamená to, že nejsme vždycky schopni získat souhrné spolehlivé informace o tom, co bylo dosaženo s finanční podporou ze strukturálních fondů. SMART je zkratka znamenající konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a včasné. A to se týká informování o cílech a indikátorech, které by je potřeba definovat tak, aby bylo možné na jejich základě sbírat spolehlivé informace. Obecně účetní dvůr také doporučil Evropské komise, aby se zaměřila pro měření výsledků spíše než eh, vstupních eh, údajů. To by určitě eh, zlepšilo vnímání vynakládání těchto prostředků na úrovni občanů a zlepšilo transparentnost. Pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, dámy a pánové, ano, je potřeba dále pokročit v zavádění větší transparentnosti při zprávě strukturálních fondů. Myslím, že zvýšená transparentnost zlepší také zodpovědnost těch, kteří mají na starosti zprávu evropských eh, prostředků. Tyto transparentnější informace ale povedou také k lepšímu definování budoucích eh, podpor. Děkuji vám za pozornost. Grazie, grazie molto. Ještě jednou děkujeme. A nyní zahájíme diskuzi paní kolegyně Gresle. Děkuji za prezentaci, bylo to velmi zajímavé. A chtěla jsem říct něco k paní Pellegrin. Moc se mi nelíbilo, že jste se snažila zakrýt historickou skutečnost, a sice, že komise a komisař Kalas sice iniciovali transparentnost a iniciativu pro transparentnost, ale potom se to neodrazilo v legislativě. To znamená, veškeré žádosti eh, a požadavky v iniciativě pro transparentnost to bylo pouze sdělení a pozměňovací návrhy parlamentu a všechny texty komise tam neobsahovaly jediný návrh o zveřejňování příjemců podpor. Já sama jsem pravodajkou v eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu a tam to nebylo. My jsme to v parlamentu uvedli pro strukturální politiky a u teprve po finančním nařízení eh, udělala komise příslušný návrh, když už všichni něco podnikli. To znamená, od začátku nefungovalo to, co v komisi nazýváme ownership – Nikdy se nejednalo o projekt komise zveřejňovat příjemce. Byl to sice projekt komisaře Kalase, ale nedošlo vůbec žádné k legislativní realizaci. Nepostaral se o to. A tím to píme dodnes. Komise totiž odmítala stanovit, co má být veřejněno. Parlament sám předložil návrhy, jak eh, v rozpočtu a komise to vůbec nepřevzala. To znamená, my doposud trpíme tímto problémem. My by, nám by se velice líbilo jednotné, mít jednotný postup, ale nedostali jsme tuto možnost. A proto eh, paní Maternová je to trochu eh, nepříjemné, že my se tak strašně snažíme, ale komise musí sama něco dělat. Já vůbec nejsem spokojená s tím, co jste říkala. Myslím si, eh, že Cesta do pekla může být dlážděna dobrými úmysly. A pokud budeme takto pokračovat, tak za další deset let ničeho nedosáhneme. Pokud komise konečně nepředloží realizovatelné věci, a které, věci, které členské státy musí realizovat, protože jde o evropské peníze, tak vůbec nepokročíme. Ehm, návrhy jsou eh, na stole. Ehm, navrhlo se, aby jednotným jazykem byla angličtina. Proč jsme vlastně chtěli zveřejnění eh, příjemců podpory. Transparentnost je hezká, ale k čemu nám vlastně slouží? Nám jako parlamentu musí jít o to, abychom věděli, zda jsme dosáhli politických cílů a my to vůbec nevíme. Vůbec nevíme, zda strukturální fondy, například zemědělské politice, dosáhly svých cílů. A my potřebujeme zveřejnění příjemců, subvence a také srovnatelnost. To znamená, ehm, to, co není máme, to, co potřebujeme, je vyhodnocení údajů, které máme. Je to sice hezké, že máme údaje, ale nevyhodnotili jsme je s ohledem na politické cíle. A toto hodnocení by se mi líbilo také ve spolupráci s komisí. Byl by to krásný úkol pro Evropskou komisi a pro uh, eh, DG uh, eh, Regio. Abychom viděli, jak kdo dostává prostředky a zda tím dosahujeme cílů politik nebo ne. A to, co slyším, to opravdu uh, mě rozčiluje dostávám dotazy, jak můžeme být tak hloupí a subvencovat takové hlouposti, eh, drahé hotely. A jsou tam tvrzení, že v některých částech Evropy jsou školy, nebo financují se stavby škol, eh, a jedná se o věci, které by měl eh, zajišťovat sám členský stát. A mě by zajímalo, a to by mi paní Pellegrini mohla říci, zda můžu udělat seznam, jaké regiony a členské státy jsou eh, v provádění transparentnosti na tom nejhůře a potom si zvážit, co teda uděláme. Bylo by možné, aby komise v nové úpravě stanovila, že transparentnost a peněžní prostředky by byly vázány na to, jak bude realizována transparentnost. A myslím, Eh, to, co řekli eh, řečníci ze Spojených států, by pro nás mohlo být příkladem. Čtyři zprávy ročně od příjemců dotaců eh, dosáhly zlepšení. To znamená, otázka je, jaké jsou naše závěry. A to je otázka na komisi. A proč nezlepšíte? Proč nemáte zmocnění k prováděnícím ustanovením? prováděcím ustanovení tam je vždy možná revize. Každých sedm let můžete udělat nějakou úpravu a je poprvé, co něco takového slyším. Pokud bychom měli vůli to využít, tak bychom mohli dosáhnout mnohem větších úspěchů, výsledků. A tento výběr skutečně chce dosáhnout více, než tomu bylo v minulosti. Děkuji. Děkuji. Pan Balčiris. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, pirmiausia, taip. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem hostům za velice zajímavé informace, které jsme si vyslechli. Děkujeme, že jste se s námi podělili o vaše zkušenosti i z jiných zemí, zejména ze Spojených států. Já zde zastupuji Litvu a dnes jsme slyšeli vlastně spoustu pozitivních připomínek o Litvě. Já jsem byl jedním z těch, kteří začali budovat webovou stránku v roce 2005, která dostala potom tu cenu, která byla zmíněna. Potom došlo k několika změnám vlády a já jsem ani nevěděl, že byla Litva vlastně takto oceněna. Vím, že ve členských státech existuje spousta problémů a souhlasím s předřečníky. Je třeba situaci změnit, protože všechno kolem nás se neustále změní. A klademe si takovou uh, retorickou o, otázku. Máme zde 300 miliard euro, které dostávají členské státy na to, aby zlepšili svoji konkurenceschopnost. Uh, respektive musí se o to postarat členské státy. Ale tam komise nedefinovala přesně, kdo je za to odpovědný. Já jsem si tady zaznamenal několik vět, které eh, zmínila paní Pellegrin. Jak můžeme očekávat, že členské státy budou poskytovat spolehlivé informace? To tady říkala mezi jinými a paní Katarína Maternová, zástupkyně Evropské komise, říkala, že přijetí informací vlastně závisí na dobré vůli členských států. To si myslím, že jsou dva důležité prvky, které musíme zdůrazňovat. Já si vzpomínám na dobu, kdy nové členské státy musely vytvářet své vlastní systémy. Já jsem to také musel udělat v Litvě. A byli jsme na to Eh, úplně sami. My jsme měli určité zkušenosti z minulosti, ale bylo velmi obtížné vytvořit něco úplně nového. A tato oblast je navíc velmi specifická. A jak už uvedli naši hosté ze Spojených států, je třeba vyvíjet nové programy proto, abychom více povzbuzovali občany a všechny, kteří pracují na tomto poli. Já bych mohl ještě pokračovat velmi dlouho eh, teď, protože jsem velice dobře obeznámen s tímto tématem. Kromě toho je to velmi ožehavé téma, ale musím říci, že v blízké budoucnosti budeme muset činit jasná a rázná rozhodnutí. Myslím, že se můžeme také něco poučit z amerických zkušeností. Evropská komise by měla jmenovat osobu nebo oddělení, které bude potom zodpovědné za řízení strukturálních fondů z hlediska transparentnosti. Protože my vlastně dnes chceme dvě různé věci. Chceme sice pravidla zjednodušovat, ale na druhé straně chceme po členských státech, aby lépe absorbovali všechny tyto prostředky ze 100% a která vláda které země by iniciovala nějaké zjednodušování pravidel s tím, že bude vědět, že potom bude osobně zodpovědná za každou chybu, když dojde ke zneužití prostředků. Takže si myslím, že tady plnou odpovědnost musí nést Evropská komisa. Byli by to lidé, kteří by byli plně odpovědní, plně kompetentní a ti by měli potom navrhovat zjednodušování pravidel ve členských státech. V některých členských státech by se musela pravidla ještě i zpřísnit, to asi záleží na jednotlivých zemích. To, co jsme dnes slyšeli o USA, bylo velice podnětné. Myslím, že do budoucna veškeré tyto procesy musí nějakým způsobem zapojit širokou veřejnost. To by nám mělo umožnit uvolnit trošku tuto situaci i z hlediska státní zprávy a vlády. Já sám bych byl rád, kdyby Evropská komise převzala větší díl odpovědnosti za všechny procesy, ke kterým stále ještě dochází ve všech členských státech EU. A ještě na závěr chci říci, že hovoříme-li o tempu absorpce evropských fondů, a vím, že dané programové období už se chýlí ke konci, je třeba si uvědomit, že některé členské státy naprosto nejsou schopny absorbovat všechny vyčleněné prostředky. Děkuji. Grazie, eh, onorevole Stes. Děkuji, pan Stes. Děkuji, voorzitter. Um, dit is een hoorzitting, dus eh, we kunnen leren van elkaar. Můžeme se učit jeden od druhého, jak to řekl můj předřečník. Dnes ráno jsme se naučili něco nového poučili jsme se o tom, jak USA řeší některé otázky. Eh, Nerád mám monology, dlouhé řeči. Všichni přišli se svým příspěvkem a poslední tři řečníci, pan Levison, člen Evropského účetního dvora, paní Maternová, jedna z hlavních eh, úředníků Eh, DG Regio a paní Pellegrin. Já mám na vás otázku. Co jste se naučili vy? Z toho, co řekli kolegové z USA. Jsou tam věci, které považujete za zajímavé, které byste chtěli eh, více poznat a možná použít pro evropské politiky? Eh, děkuji, pan Sondrka. Tak, a tak til de sidste oplægsholder også. Er Děkuji. Děkuji eh, také za příspěvky, které zde zazněly. A chtěla jsem se vyjádřit zejména k jedné věci. Slyšeli jsme zde vynikající expoze, ale já jsem se chtěl zeptat, kromě politické vůle, co nám brání v tom zavést americký systém? To znamená systém, který by znamenal, že v podstatě všechny údaje se dají k dispozici někde centrálně a potom se udělají tady ty, ty mashups, dají se ty informace k dispozici. Já myslím, že to tedy zisk informace nebo také zisk prostředků z evropských fondů není nějakým právem, nějakým nárokem, který by byl někde zakotvený. Měli bychom ale přispět k tomu, aby se vytvořil nějaký systém jednotné spolehlivé databáze. A chtěl jsem se posledních třech řečníků zeptat konkrétně, co zde chybí, kromě politické vůle, co nám brání v Evropě v tom, abychom zavedli systém paralelní k tomu, co existuje v USA. Děkuji. Pane Markádis, děkuji, pane předseda. Pokud to dobře chápu, a mám otázku na komisi, tak bych chtěl doplnit to, co řekla kolegyně Greslem. Komise odmítá nadále odpovědnost za přesnost údajů. Musíme to teda tak vzít, ale nejsme ochotní to tak vzít. Nebudu tak drastický ve svém projevu jako kolegyní Gressle, ale eh, je to tak, proč musíme akceptovat, že přesnost není daná. Protože, a to je zkušenost nových členských států velmi zajímavá, protože vůbec nebyla žádná pomoc ze strany komise, nepomohly členským státům, aby se přizpůsobily novým pravidlům. Pokud komise eh, rozdělení prostředků nenaváže na dodržování pravidel, tak to bude takhle probíhat nadále. A proto tedy mám otázku na komisi, proč není možné, když v jiných státech eh, světa to možné je, proč nemůžeme říct, kdo nebude dodržovat pravidla a my vám pomůžeme tyto pravidla pochopit? možná nějakým jednotným interním systémem, tak ten, kdo bude dodržovat pravidla, dostane prostředky a kdo je nebude dodržovat, tak prostředky nedostane. Kde je problém? Strategie, kterou momentálně máme, a řekl to pan Levison, a mě těší, že Evropský účetní dvůr se na to dívá vždy přesně a stále důrazně, přestože ne tak eh, otevřeně. Eh, ukazuje také to, co se týká komise generálních ředitelství. A to je pro nás důležité, protože eh, ten myšmaš dat, který dostáváme, to nám připomíná, připomíná strategie Britů ve druhé světové válce. Hodíme tam tolik věcí, tolik informací, že vznikne zmatek a nikdo už neví, co kde je. Ale tak to nejde. A já bych velice eh, rád úzce spolupracoval s Evropským účetním dvorem při analýze kdo v komisi to dělá lépe a kdo hůře. Jsou tam rozdíly. Jsou rozdíly mezi ředitelstvími a já požaduji po komisi, aby eh, mnohem důrazněji se podívala na to, které členské státy chtějí spolupracovat, řekl to i kolega Bayer, ale nedostávají podporu. A potom jsou zde státy, které nechtějí spolupracovat. A to je zapotřebí analyzovat a to ve struktuře, kterou může veřejnost eh, sledovat. Děkuji. Děkuji, pan Obrič. Ano, nejprve bych se chtěl omluvit, protože já jsem tady tak trošku vybíhal, hlasovali jsme na výboru pro regionální rozvoj, ale když se podíváme na to, co tady dnes zaznělo, jedna z hlavních věcí je následující otázka. Pokud chceme srovnat systém ve Spojených státech a třeba zeptat se evropských občanů, co chtějí přebrat z USA v oblasti transparentnosti, otázka je, jestli vůbec můžeme srovnávat systém v otázce politiky soudržnosti, kde máme tedy ten společný management, společné řízení. Uh, Protože to je ten problém s transparentností. Je to ten shared management, to znamená sdílené řízení mezi členskými státy a EU a otázka nedostatku údajů, kontrolu údajů, kontroly údajů, odpovědnosti, nedostatečná koordinace mezi různými systémy, problém způsobilosti. To není, že lidé nevědí, jaká jsou pravidla, o co si můžou zažádat, ale problém je, že národní pravidla jsou jiná než evropská pravidla a lidé se v tom prostě ztrácejí. Takže otázka je, můžeme vůbec vytvořit jeden jediný jednoznačný systém eh, způsobilých nákladů v Evropě. A problém samozřejmě je, že prostě nemáme ani jednotný systém ve zadávání veřejných zakázek v Evropě. To není tak, že lidé neznají pravidla, ale prostě v každém členském státě jsou ta pravidla jiná. A bohužel se nám nepodařilo vytvořit jediný jednotný systém v Evropské unii. Takže proč se vůbec snažit srovnávat tyto dva systémy, systém kontroly, monitorování občany, lidmi, já tu otázku kladu také sám sobě. Je to vůbec možné? Můžeme to vůbec srovnávat? A to je samozřejmě otázka nejen pro eh, řečníky z evropské strany, ale také pro naše americké hosty. Pokud posloucháte naši debatu, je to stejná debata, jakou vedete v USA, nebo je to trošku něco jiného? Protože tady máme debatu mezi členskými státy a příjemci a ty vztahy mezi jednotlivými aktéry jsou dost složité. Takže to si myslím, že je asi největší problém, když zohledníme finanční nařízení a tak dále. Takže chceme opustit společné řízení nebo ho chceme zjednodušit? To je třeba si říci. Pokud chceme i nadále společné řízení jako určitý úspěch, je třeba si uvědomit, že to je ale komplikovaná věc. Je otázka, jak daleko s tím můžeme zajít s tímto společným řízením. A nebo to všechno delegujeme na členské státy. Ty potom budou zodpovědné, anebo si chceme tu odpovědnost ponechat a kontrolovat, protože to je trošku jiná filozofie. Nemůžeme to mít obojí. Děkuji. Grazie. Volevo prima di dare la parola. Ještě než předám slovo paní Pellegrin, tak jsem také já sám chtěl něco dodat. Jsou různé rozdíly mezi členskými státy a Evropskou unii. A zásadní je, že zatímco Spojené státy eh, mají centrální kontrolu nad celým tím rozpočtem, Evropské komise vyžaduje spolupráci členských států. To znamená, moje otázka je následující. Ze zkušeností a z dat eh, evropských eh, Justic, OLAFu a dalších orgánů, kteří se tím zabývají. A také jsou zde případy korupce a podvodů, do kterých jsou zapojeny také členové vlád členských států nebo regionální zprávy. A nebo někdy také eh, politici na národní úrovni kteří nemají příliš, kteří nemají přílišný zájem poskytnout údaje a spolupracovat s Evropskou komisí. To znamená, tohle, tohle je ta politická věc. Jaké úsilí má Evropská komise vynaložit vůči členským státům, nebo co má dělat vůči členským státům, které dostatečně nespolupracují s OLAFem, s Evropskou komisí? A to je podle mne téma, kterým se budeme zabývat následující roky. Předávám tedy slovo paní Pellegrin a paní Maternové následně panu Levisonovi, aby odpověděli a případně, eh, pokud budou mít zájem, tak ještě naši američtí hosté, prosím. Uh, thank you. Uh... Děkuji. K vaší otázce, co brání Evropské unii zavést americký systém. Já myslím, že odpověď jsme už slyšeli. Je to právě to společné řízení, které to komplikuje co je řešení, odstranit tento systém řízení, to si myslím, že není možné. Ukazování prstem na konkrétní výniky, to by mohlo být řešení nejen na úrovni členských států, ale také generálních ředitelství. Otázka sankcí. To je také další možnost, ale méně realistická v tomto konkrétním rámci. Já myslím, že by bylo dobré zužitečnit a zpřesnit údaje maximálně možným způsobem. A to je povinnost, to není pravda, že členské státy prostě eh, na, to mohou se rozhodnout neposkytnout přesné údaje, to je jejich povinnost. Takže pokud toto bude fungovat, tak je zde naděje, že občané budou disponovat těmito informacemi, které budou veřejné a budou je využívat k tomu, aby tlačili na členské státy a na dané zodpovědné osoby k tomu, aby se účastnili více této iniciativy transparentnosti. Děkuji, pane předsedo. Mám několik reakcí na to, co tady bylo řečeno, co se můžeme naučit, co zlepšit. Za prvé, byla tady jedna velmi užitečná připomínka, která mě zaujala z úst zástupce účetního dvora, protože to je přesně ta formulace, kterou jsme používali v jednáních se členskými státy. Já myslím, že ze Spojených států se můžeme poučit to, že veřejnost má právo vědět, kdo využívá veřejných prostředků. A to ovšem není to hlavní východisko pro všechno na evropském kontinentu. Většinou jsme řešili tajemství, obchodní tajemství, soukromí a tak dále. To prostě byl ten hlavní leitmotiv, kdy na tom výboru Kokov jsme se snažili upozornit na to, že je nutné zveřejňovat seznam příjemců a tak dále. A já také jsem si říkala, jaká obchodní tajemství. Pokud chcete veřejné prostředky, tak o jakých tajemstvích tady mluvíte? Veřejnost přece má právo vědět. A věřte mi, to nebyli členové, kteří přistoupili v roce 2004 nebo 2007, kteří na to upozorňovali. Největší problémy jsme měli se zeměmi, které jsou členskými státy EU už velice dlouho a využívají zdroje z různých fondů evropských politik hojně i bez nebo ještě před tou iniciativou zavedenou estonským komisařem v roce 2005. Takže v době, kdy jsme vydali tu naši guidance note, největší problém byla ochrana údajů, obchodní tajemství a tak dále. A já nebo DG Regio vás mohu ujistit o tom, že nám by se také líbilo moci ukazovat na někoho prstem, ale to byla velice obtížná bitva, abychom vůbec přesvědčili členské státy o tom, že jsou tady aspoň nějaké minimální standardy, které chceme zajistit. A v rámci společného řízení myslím, že v tomto období jsme už zatlačili maximálně na tuto věc. A musím říci, že ten litevský příklad je výborný, maďarský příklad je také výborný. To jsou země, které zašly mnohem dále za to, co se po nich eh, ze zákona chtělo. A s tím seznamem příjemců ta myšlenka nebyla moci dělat různá srovnání eh, z důvodu výzkumu mezi členskými státy. My jsme chtěli, aby veřejnost ve členském státě věděla, takže my jsme na to tlačili, abychom měli vyhledatelnost a snadnost použití dát pro občany těchto členských států. O to šlo. Nikdy nešlo o to, že by to bylo nějaké srovnání, nějaká, že by to mělo nějaké vědecké nebo výzkumné ambice. Proto si myslím, že příště, až se bude stanovovat regulační rámec pro další období, bude to pro nás dobrá příležitost. Víte, že my máme právo iniciativy jako Evropská komise a myslím, že to, co říká paní Gressle, je opravdu relevantní. Iniciativa o transparentnosti z roku 2005 potom se neodrazila v nařízeních, které se potom připravovaly, ale já jsem přesvědčena o tom, že se to změní v následujícím období ale proces vyjednávání a je jedno, s čím přijde komise, musí stejně projít i radou. A zase se bude určitě hovořit o ochraně údajů, o obchodním tajemství. To bude taková mantra, která se bude zase opakovat v roce 2011 a 2012, protože prostě je to shared management. Takže jsou zde určité kulturní a politické preference členských států a ty do značné míry tuto věc předurčují, jak říkal pan Olbricht a má naprosto pravdu. A to je něco jiného než eh, tedy ten stimulační balíček a centrálně řízený eh, systém těchto podpůrných prostředků v Americe. Ale chtěla jsem říci, a naprosto souhlasím s kolegyní napravo, že eh, to není žádné výsostné právo využívat evropských fondů. Takže všechno to, co se týká ochrany údajů, obchodních tajemství, to podle mě vůbec není relevantní, pokud jde o informování potenciálních příjemců, ale také pokud jde o zveřejňování vůbec těch seznamů. A to je podle mě něco, co se týká celého rozpočtu, nejenom politiky soudržnosti. Děkuji. Va bene. Signor Levison, prego. Prosím, pan Levison. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem říkal, já tady nemůžu činit žádná politická prohlášení, ale eh, mohli vám možná říct, co budou dělat moji následovníci někdy v roce 2025, kdy budou dělat audit celé této iniciativy transparentnosti. A pokud jste poslouchali, co jsem říkal, tak je možné, že zjistí, eh, že jste nezvolili přístup, který je úplně efektivní. A jak jsem si poslouchal paní Pelegrin, možná, že jsem si to špatně vyložil, ale nějak jsem neslyšel, že až dosud eh, bychom měli ty efektivní systémy a že všechny členské státy by to používaly stejným způsobem. A možná, že v roce 2025 eh, to bude platit. A možná, že bude dobře, kdyby různé strany uzavřely dohodu o těchto věcech. Možná, že generálové jdou 20 kilometrů před armádou, před pěšáky. A neověří si, jestli vojáci jdou v těsném sledu za nimi. Možná, že je tady celá řada lidí, kteří o to mají mnohem větší zájem tady na evropské úrovni, než na úrovni členských zemí. Takže možná by bylo dobře mít tady větší shodu, větší koncensus. Já jsem také říkal něco o e, cílech e, projektu SMART. Tady jde o měřitelné, specifické, relevantní e, ukazatele a Myslím, že pokud se nám podaří něco z toho splnit, tak to mý následovníci budou vnímat velmi pozitivně někdy v roce 2025, ale možná, že je to jenom můj soukromý názor. Myslím si, že velmi brzy bude potřeba, aby účetní dvůr eh, měl více pravomoci při zajišťování transparentnosti informací jak pro občany, tak pro parlament a tak i pro radu. Grazie, signor Deven. Eh, děkuji. Eh, chtěli jste něco dodat, pane eh, Divejný? Listening. Pro mě to byla fascinující se vyslechnout vaše diskusy. Trošku mi to připomíná diskusy, které jsme byli svědky před více než deseti lety ve Spojených státech. Dnes e, máme už centrální systém, celá řada těch otázek, o kterých jste hovořili vy, ochrana soukromých údajů, neochota poskytovat informace. To všechno jsou věci, které se řešily také v americké politice. Ta diskuse pořád pokračuje. I v kongresu u nás ve Spojených státech máme skupiny, které bojují za větší transparentnost veřejných výdajů. Ani ten centralizovaný systém, o kterém jsem hovořil, ten, který my spravujeme, není první pokus eh, něco takového provést. My jsme v posledních několika desítkách let budovali různé systémy s různou mírou úspěšnosti a velmi různou mírou selhání, takže jsme si byli vědomi, když jsme budovali ten náš současný systém, že se musíme poučit z předchozích eh, omylů. Mám pocit, že je potřeba hledat odpovědi na tři otázky. První otázka je, co, jaká data sbírat. A já mám pocit, že teď máte příležitost eh, s těmi novými regulačními pravidly eh, napravit některá rozhodnutí z minulosti. Potom je to otázka, jak tato data sbírat. To je velmi důležitá věc. My jsme se rozhodli vytvořit nový systém pro sběr dat, protože upřímně řečeno, eh, federální orgány mají různé systémy, ale všechny ty systémy jsou v různém stádiu eh, rozpadu, jestli chcete. Takže jsme se rozhodli eh, navrhnout nový systém a potom jsme museli řešit otázku, jak tyto údaje nebo ty informace, které jsme získali, uvádět jak je zveřejňovat. A my jsme se rozhodli zvolit interaktivní eh, internetové stránky. Je tam celá řada různých eh, prvků, na které nikdy předtím eh, vládní úřady nespřístupňovaly. Takže možná se zdá, že jsme o něco vepředu, protože se nám podařilo vybudovat takový centrální systém. Ale já bych chtěl jenom říci, že kdyby to nebylo, kvůli té ekonomické krizi, té recesi, kterou byly Spojené státy postiženy, tak bychom dnes ten systém neměli. Takže si myslím, že je dobré e, i v Evropě, abyste budovali takový centrální systém, že to pomůže eh, lidem tomu, aby se o to začali zajímat. A když se jim to nebude líbit, tak mají právo to vidět. To už jsem tady dnes říkal. Grazie. Um, Um, Já bych eh, k tomu chtěl pouze dodat, eh, k tomu k otázkám spojeným s eh, důvěrností některých informací. Tak ta situace ve Spojených státech nebyla ani tak, že bychom řešili buď a nebo, jestli všechna, všechny soukromé údaje zveřejnit nebo žádné. Víme, že soukromé subjekty uzavírají smlouvy s vládními orgány. Některé té informace by mohly mít dopad na eh, obchodní postavení a potom se to řeší eh, jednotlivě. Ty informace eh, se potom nezveřejňují, ale pokud je veřejnou zakázku, kterou získá daný uchazeč a má to nějakou, je to nějaká veřejná služba na veřejným účelem, tak to potom musí být všechno přístupné a veřejné. Náš hlavní problém byl s ochranou osobních údajů a když jsem tady se zmiňoval o daních, že například eh, obecní úřady vyžadují, aby eh, jste věděli o školních, eh, o školách, na co utrácejí dané peníze. A tam by tam například bylo možné zveřejnit jméno daného učitele a to, kolik utrácí, jaký on má příjem a kolik platí daní ale to samozřejmě nejde, takže se to dělá agregovaně za užího skupinu učitelů a z toho můžete si vyvodit asi kolik průměrně vydělává uh, učitel. Takže to není vždycky buď a nebo, je možné to řešit různým způsobem a přitom zajistit velkou otevřenost a veřejnost těch informací. Grazie. Děkuji. Ještě paní Gresle. Děkuji. Já jsem chtěla ještě připomenout mou otázku, otázku komisi a Pelegrin, jaké členské státy, jaké regiony nebo region jsou na tom nejhůře nebo mimořádně špatně. Za to vůbec víme, zda máme nějaký přehled o tom, kom se daří. Jaké členské státy jsou na tom dobře, zda bychom měli mít, mohli mít pořadí 27 ztrátům, států a potřebujeme nějaký minimální strukturální předpoklad, abychom to mohli celé hodnotit. Eh, podle mě to vypadá, že to sice bylo mířeno, měno dobře, povinnost zveřejňovat, ale eh, realizace je špatná. A mám ještě otázku na účetní dvůr. A sice, kdy přesně je plánovan audit, je to 2025, ale to myslím, že byla chyba, že jsem špatně slyšela. To znamená, kdy se chcete věnovat od této otázce Když eh, chcete mít nějakou parlamentní kontrolu, tak eh, můžeme to celé zabalit, protože já, my prostě víme příliš málo. Informace, které nám účetní dvůr dává k dispozici, abychom skutečně posoudili, které programy jsou úspěšné a které ne. Já jsem požadovala o správní náklady a eh, dostala jsem nějaké čísla od komise. Ale co víme o správních nákladech, o úspěchu těchto iniciativách? Protože Eh, nyní, a to je můj poslední bod, jako eh, zpravodaj, co jsem se naučila zde, že máme tříletou revizi, která je nyní na stole. Potřebujeme centrální systém, potřebujeme jasné cíle, jaká data potřebujeme, potřebujeme jeden jazyk, potřebujeme jednu měnu a minimálně jednou ročně potřebujeme hodnocení. A na základě těchto dat musíme říct, kdo vůbec tyto prostředky dostal. Potřebujeme tedy jasnou strukturu a to je to, co jsem dnes eh, zjistila, moje poučení. A to, co mě skutečně fascinovalo na tom, co říkali eh, pánové z USA, a co bylo řečeno na začátku, že 50 osob eh, ve Washingtonu pak by tam mohlo být dokonce 8 tisíc palopracovníků na plný úvazek. Když si tedy vše spočítám, tak za méně peněz, mnohem méně peněz. U nás to, jsou, u nás to je 125 miliard ročně. A jak málo my dostaneme za ty prostředky, které vydalžíme my. A tady musím říci, pro mě to je odstrašující a vůbec nejsem jistá, zda bychom si měli tuto otázku položit. Děkuji. Děkuji, pan Andreas. Děkuji. Paní Pelegrin říkala, že Španělsko a Polsko velmi neochotně informují o příjemcích. Já jsem se komise ptala, co dělá proto, aby dosáhla zveřejnění těchto údajů u Španělska a Polska. Také jsem se komise ptala, proč neudělat z transparentnosti podmínku Eh, předělování peněz. Prosím, slovo má paní Pellegrin, aby odpověděla paní Gressle. Uh, concerning the, the, the... Co se týče eh, sestavení těch, když dosahují dobré výsledky a ty horší výsledky, tak eh, musím otevřeně přiznat, že k tomu nemám dostatek údajů. Možná, že by to nebylo úplně spravedlivé, ale rozhodně na prvních místech je Francie, Finsko a na jednom z těch posledních míst eh, určitě Itálie. Španělsko se teď trochu zlepšilo, takže eh, se omlouvám, že vám nejsem schopna poskytnout úplné údaje. La ringrazio delle informazioni che per me non sono nuove per quanto riguarda l'Italia. Eh, není to pro mě žádná novina, pokud je o Itálii. Prosím, slovo má paní. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Děkuji. Já se pokusím vnést trochu pořádek eh, do těch členských států, abychom v tom měli jasno. Nemáme žádný srovnatelný základ, o to jsme nikdy ani neusilovali. A dovolte mi, abych trochu aktualizovala ten výzkum paní Pelegrinové. Ona nám ukazovala určitý graf s šedou oblastí. Ty šedé oblasti už jsou teď velmi zelené aspoň s ohledem na fond soudržnosti, tedy už všechny státy vyhověly. Španělsko bylo poslední, které vyhovělo podmínkám, ale to neznamená, že by tam byly nějaké další eh, nesrovnalosti. Poslední zemí tedy bylo Španělsko, Řecko, některé z regionů ve Spojeném království a Itálie. A co se týče využitelnosti dat, ten španělský systém není nějak horší než eh, ostatní. Rozhodně italský systém vykazuje také velké nedostatky. V Polsku jsme nikdy problém neměli. Myslím, že to, to bylo nějaké nedorozumění. Možná v mé prezentaci Polsko nikdy nebylo problematickou zemí eh, s ohledem na zveřejňování seznamu příjemců. Diskuse o seznamu příjemců A znamená, že zkušenost je, že čím decentralizovanější jsou české země, tím těžší je dosáhnout zveřejnění těchto údajů. V těch federálních zemích to tradičně je velký problém. Trochu ironicky eh, očekávání u nových členských zemí eh, bylo, že ty peníze dostanou pouze, když zveřejní všechny údaje. Takže eh, s nimi byla diskuse kolikrát snažší, protože to očekávali, že je to něco za něco, že poskytnou informace a do toho dostanou peníze. A počítali nebo brali to za danou věc, například v tom v Litvě, v Maďarsku, to jsou některé z těch našich nejlepších, eh, mít nejlepší výsledky, dále je to Dánsko, Švédsko, Finsko. To jsou země, které také mají velmi dobré webové stránky. A tolik informací mám tady teď o jednotlivých zemích. Ještě k tomu, co říkala paní Gressle. o jednom jazyce a o jedné měně v tom centrálním systému. Myslím, že na dostupnost těchto informací musíme položit také z politického hlediska. Já si nemyslím, že ani rada, ani parlament by chtěli dát komisi pravomoc která s tím eh, souvisí. A komise si vědoma své role, svého postavení eh, eh, v tom institucionálním uspořádání a proto ani se nikdy neodhodlala s takovým návrhem přijít. A to proto, že se snažíme být co nejzodpovědnější a co nejrealističtější. u našich legislativních návrhů. V rámci současného institucionálního uspořádání myslím, že jsou naše eh, výsledky pozitivní. Jeden z členů výboru říkal, že eh, neposkytujeme žádnou pomoc, ale už to vytváření toho systému, pořádání seminářů, výměna informací, Eh, příkladů dobré praxe. To všechno je jeden ze způsobů, jak pomáhat a, eh, a transformovat tyto znalosti i jinde. A už jsme tím dosáhli velkých výsledků. Děkuji. Zazněly tady některé otázky od paní Gresle na moji adresu. Já doufám, že jsem nebyl příliš ironický, když jsem hovořil o roku 2025, ale samozřejmě šlo o to, že jsem si myslel, že je třeba se nad tím teď zamyslet, mít nějakou strategii a říct si, co je účelem zřízení lepšího systému této iniciativy transparentnosti. Proto jsem říkal, že by bylo možná dobré využít ty cíle SMART i v tomto případě. A pokud toto takto funguje, tak někdy v budoucnu, eh, třeba už to bude v roce 2014, budeme my v účetním dvoře mít možnost něco s tím udělat, ale to nepůjde do doby, než se tady objeví nějaké politické iniciativy a administrativní změny. Jinak my jako účetní dvůr se do toho nemůžeme pouštět, protože, jak jsem se dozvěděl také od paní Pellegrin, pokud se do toho teď pustíme, tak bychom stejně toho moc nenašli. Takže myslím, že bychom stejně jí neposkytli lepší výsledky a myslím, že tam by příliš poznatků nebylo. Když bychom třeba chtěli vydat zprávu z rok 2010, tak by v ní toho moc nebylo. Takže já myslím, že je nutné nejdříve přijmout určitá politická rozhodnutí a potom postoupit dále. To se týká také možného zjednodušení a zohlednění specifik této oblasti, kde máte třeba konkrétní projekty, třeba stavění mostu, třeba propojení Dánska a Švédska, tak se na to potom napíše, že tedy příjemcem je Dánsko a Švédsko, ale to je něco třeba za 10 miliard ale měli jste tam spoustu subdodavatelů kromě toho, takže to je velmi obtížně zvládnutelné. Já si pamatuju, když se tenkrát stavil ten velký most, tak se potom objevovala celá řada soudních případů, takže to vůbec není jednoduché. A je třeba si uvědomit, co přesně chceme zveřejňovat. To je můj osobní názor. Děkuji. Grazie. a chiesto di intervenire kolega ba- Děkuji a slovo požádal kolega Balčis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, labai trumpai. Iš tikrųjų... Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Už tady bylo řečeno, že zde hovoříme vlastně o dvou různých filozofiích. S tím souhlasím. Jednu filozofii zmínili naši hosté. U nich se diskuse vedla někdy před 10-15 lety, týkalo se to centralizace celého systému. Zmínil to také zástupce účetního dvora. Je třeba, aby byly přijaty politická rozhodnutí. A ty nemůžeme přijmout do, do okamžiku, než budeme mít relevantní informace. Možná by se náš výbor měl k této diskusi ještě v budoucnu vrátit, ale do té doby by možná naši hosté nám mohli poskytnout užitečné informace, pokud jde o počet pracovníků, o finančních prostředcích, které jsou u nich zapotřebí. A možná bychom potom mohli přijít s konkrétními návrhy na tomto podkladě do budoucna, protože dnes musíme zajistit výměnu informací mezi generálními ředitelstvími, k tomu také nedocházelo minulosti, což je moje poslední připomínka. A každopádně děkuji na, našim hostům a panu Liberackému, který vlastně spustil tuto velmi zajímavou diskusi. Děkuji. Chce někdo odpovědět, protože potom předám slovo panu Liberackému, aby eh, uzavřel naši diskuzi. Chce tedy se někdo vyjádřit k tomu, co řekl kolega Balčitis? Možná někdo z komise? Ne, nikdo. Takže předávám slovo panu Liberackému. Děkuji, pane předsedo. Už nemáme čas, takže budu velmi stručný. Takže víme, že pochybení a i podvody ve veřejných výdajích se stávají. Ale to je vlastně dobrá zpráva, protože budeme mít příležitost se znovu sejít. Druhá připomínka. Co jsem se naučil od vás, pane devany. Pokud využíváte veřejné výdaje, prostě ne chtít nějaká tajemství, nějakou ochranu soukromí, to jsem pochopil velice správně, to je takový americký přístup, protože my jsme tady váhali ohledně té ochrany soukromí. Za třetí, transparentnost není samoučelná, ale je to nástroj, říkal pan Brito. Takže je to nástroj pro lepší využívání prostředků. Za čtvrté, více transparentnosti, lepší unie, podle účetního dvora pana Levisona. A pokud je o přeskum, věřím, že se toho účetní dvůr zhostí a téměř jeho celá pětina je tady zastoupená v sále. Také chceme po Evropské komisi, aby se postarala o lepší unii v tomto ohledu. Také i generální ředitelství pro rozvoj je součástí Evropské unie. Prosím komisi, aby ne, ne, zbytečně neodrazovala členské státy a radu, protože ty prostředky nepocházejí z kapsy komise. S radou není nikdy příjemné jednat, takže na adresu rady radši nic nebudeme říkat. Nic. Děkuji vám za vaši diskusi, děkuji, že jste přišli na toto slyšení, děkuji všem, kteří přispěli, děkuji všem panelistům a publiku. Děkuji. Skutečně děkuji vám za odvednou práci, děkuji všem hostům. Zvláštní poděkování patří našim dvou americkým přátelům, kteří skutečně přinesli užitečné informace a děkuji za diskuzi. Uvidíme se příště. na všem.